Kolegové, dámy a pánové, začneme. Well, let's um, start. Dobře, tak začneme přijetím pořadu jednání. Body 8 a 12 podle návrhu pořadu jednání budou odloženy na další zasedání. na žádost zpravodajů pana Rinaldiho a pana Bového. Já navrhuji, že doplníme dva nové body, protože by tam měly být. A týká se to stavu vyjednávání v trialogu. To je obvyklý bod na pořadu jednání. A potom další bod, který se týká prezentace zprávy naší delegace do Kanady v listopadu. Nemáme žádné námitky? Pořad jednání byl přijat. Zápis z poslední schůze 14. listopadu. Návrh máte? A budeme ho považovat za schválený, pokud nebudou žádné námitky do konce této schůze. Ano, ano, jsem říkal. Na kávu. Sdělení. Obvyklá sdělení. Tato schůze se vysílá na internetu jako obvykle a seznam korespondence máte ve spise. Půjdeme dál na první věcný bod. 3a. Stav vyjednávání v trialogu nebo v trialozích. A musíme poblahopřát Helmutu Šolcovi k uzavření spisu ICI+. Na plenárce se hlasovalo minulý týden a zpráva byla schválena velkou většinou. Toto bylo dlouhé třetí čtení výboru INTA. Byl to takový první experiment tohoto výboru v dohodovacím řízení a měli bychom to všechno dát do záznamu. Pokud je o probíhající trialogy, jediným z nich je teď nařízení o bilaterálních dohodách o investicích. U toho jsem zpravodajem já. Tento týden, 5. prosince, proběhlo čtvrté setkání v rámci trialogu. A protože polské předsednictví předložilo určité kompromisní návrhy, my jsme si vyslechli jeho vysvětlení a také připomínky komise. a doplnili jsme k tomu naši vlastní reakci, která mimochodem byla velmi negativní. Takže nedošlo k pokroku, pokud je o dosažení dohody u této věci. A já navrhuji stínovým zpravodajům, se kterými samozřejmě probíhá intenzivní výměna názorů, že my předložíme teď naše vlastní kompromisní návrhy, A to samozřejmě projednáme příští týden na setkání. A příští trialog bude už za dánského předsednictví, které se také účastnilo poslední schůzky trialogu. Takže si je velice dobře vědomo, jaké problémy nás čekají u této velice důležité věci. Nějaké dotazy? Žádné dotazy. Takže přejdeme k bodu 4 a 5. Čtyřka se týká souhlasu. S mezinárodní dohodou o kakao. A jedná se o projednání návrhu mého doporučení, protože já jsem zpravodajem. A já doporučuji udělení souhlasu s touto dohodou. Ale také jsem navrhl, a skupiny s tím souhlasí, že předložíme také návrh usnesení, které bude doprovázet naše doporučení udělení souhlasu. A kromě těch největších otázek, které se týkají kaká, tam máme samozřejmě dětskou práci a koordinátoři proto podpořili můj návrh, abychom se zabývali tímto důležitým tématem tady v Evropském parlamentu na základě samostatného usnesení paralelně s tím řízením o udělení souhlasu. Pokud jde o dohodu jako takovou, podle mne, a proto doporučuji udělení souhlasu, je to pozitivní pakt, který přinese jak transparentnost, tak udržitelnost do tohoto sektoru. Na živobytí, nebo z hlediska živobytí na něm závisí 50 milionů rodin. Tato dohoda vylepší strukturu a organizaci mezinárodní dohody o kakao. Členské státy jsou všichni hlavní výrobci i spotřebitelé. Uznává se také potřeba zajistit spravedlivé ceny, přiměřené ceny a výnosy, aby se podpořila kvalita kaká, aby se také dál rozvíjeli bezpečnostní postupy. Evropská unie je hlavním dovozcem a spotřebitelem kaká i z hlediska zpracování, výroby čokolády a proto máme obrovský podíl na tom, abychom zajistili bezpečnost tohoto sektoru. A kromě otázky dětské práce je tady řada dalších témat, která je třeba zvážit v souvislosti s kakaovou ekonomikou Patří sem potřeba lepší koordinace jednotlivých projektů a iniciativ, informace pro spotřebitele jejich komunity, zvýšení produktivity a také řešení otázky velkých výchylek cen. Pokud je o dětskou práci, rád bych připomněl, že v březnu tohoto roku výbor INTA zorganizoval výměnu názorů se zúčastněnými stranami v oblasti KK včetně zástupců odvětví cukrovinek a obecně jsme dospěli k dohodě, že cíle dohody z roku 2010 odpovídají zásadám Mezinárodní organizace práce a článek 42 a 43 této dohody je dobrým východiskem pro řešení otázky dětské práce. Nicméně Evropský parlament by měl zajít ještě dále a proto jsem navrhl samostatné usnesení. A jeho cílem je mimo jiné žádat univerzální ratifikaci a účinnou implementaci umluvy OSN o právech dítěte a umluvy Mezinárodní organizace práce o minimálních mzdách a nejhorších formách dětské práce. Zúčastněné strany musí řešit základní příčiny dětské práce, což je především chudoba a nedostatečné možnosti vzdělávání. Potřebujeme holistický přístup a lepší koordinaci a také účinné uplatňování ustanovení GSP a vylepšenou vysledovatelnost v dodavatelském řetězci KK. to je nejdůležitější cíl mého návrhu usnesení. Nyní dám slovo členům, nejprve stínovým zpravodajům, pokud jsou tady. Nejprve Elizabeth Kestinger z ELS. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že O důležitosti dohody o kakao jsme diskutovali na výboru dostatečně. A co se týče navrhovaného usnesení, které se má týkat dětské práce, tak podle mého názoru je samozřejmé, že zde musíme vyvíjet nátlak, respektive musíme se snažit co nejvíce bojovat proti dětské práci v této oblasti. Hovořili jsme o tom usnesení, já bych tomu měla několik poznámek k vlastnímu textu usnesení, protože si myslím, že ten text zatím není dostatečně koherentní a nevede eh, k našim cílům. Například ta studie, o které se hovoří v bodě D, já totiž jsem se podívala na tu studii eh, přímo na stránkách IMO a tam se přímo poukazuje na to, že výsledky studie nejsou ověřeny, že tedy nemáme žádné důkazy pro to, že dochází k obchodování s dětmi mezi jednotlivými africkými zeměmi. Proto bychom zde měli být opatrní, protože výsledky ještě zveřejněny oficiálně nejsou, takže bychom si měli zvážit, zda tedy v bodě D chceme odkazovat na tuto studii. Další poznámka. Ta se týká bodu H, je to H, bod H2. Zde zmiňujeme veškeré zainteresované strany a zejména poukazujeme na pět jednotlivých. A nevím, zda bychom to neměli zjednodušit a těch pět konkrétních zainteresovaných stran, které tam zmiňujeme jménem, zda bychom je neměli vypustit z textu, protože by to text zpřehlednilo a zjednodušilo. A jeden z velmi důležitých bodů, o kterých bych se ještě ráda zmínila, je bod číslo 7. Zde odkazujeme na dohodu o textilu s Uzbekistánem. Já si myslím, že není dobré, když se Eh, když odkazujeme na jednotlivé případy, které se tak nějak aktuálně objevily, nám jde přece o to, abychom měli usnesení o dohodě o kakao a chceme se zaměřit na dětskou práci a prochom bychom měli být koherentní a um, ve prospěch koherentnosti z usnesení tento bod vyjmout. To byly nejdůležitější poznámky z mé strany. Děkuji vám. Thank you for your... Děkuji za vaše připomínky i za ty námitky. Já jsem si je poznamenal. Má někdo nějakou připomínku k návrhu usnesení? I k těm poznámkám kolegyně Elizabeth Göstinger? Chcete k tomu něco říct? Ona zřejmě předloží pozměňovací návrhy. Dva nebo tři k těm bodům. Ano, Bert Langes, SAD. Děkuji, pane předsedo. Co se týče těch odkazů na Uzbekistán, na tu dohodu s Uzbekistánem a v našem usnesení, tak si myslím, že bychom měli zůstat konzistentní. Pokud chceme mít jasnou úpravu, jasné závazky a jasné monitorování v otázkách Uzbekistánu, tak bychom měli zůstat konzistentní a uplatňovat stejná měřítka a pravidla i pro dětskou práci v oblasti kaká. A proto bych poprosil kolegyní, aby si to ještě jednou zvážila. Protože si myslím, že bylo dobré, abychom v tradici toho, na čem jsme se již dohodli, i v tomto případě zůstali konzistentní. Děkuji. Někdo další? Děkuji. Ano, my usnesení o dětské práci podpoříme. Myslím, že je důležité, aby se otázka dětské práce řešila, ale také je důležité zdůraznit, že ten kakový sektor je stále více v rukou ne malých podniků nebo jednotlivců, drobných rolníků a tak dále, ale je především v rukou velkých agropodniků, národních podniků, proto je důležité vinit z toho ty, na kom opravdu vynaleží. Děkuji. Další žádosti o slovo? Uzavřel bych to tady tak, že nemáte žádné námitky vůči tomu, že bychom udělili souhlas a jsou tady drobné námitky vůči některým detailním bodům v usnesení. Ale já myslím, že jsme na dobré cestě k tomu, abychom tuto věc uzavřeli. Ale ještě předtím dáme slovo komisi. Pan Baratini. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych vám osobně poděkovala i samozřejmě poslancům, poslankyním Evropského parlamentu za tento pozitivní přístup a v podstatě, že jste nás podpořili, nás na komisi, pokud jde o uzavření této dohody o kakao. My samozřejmě chápeme všechny ty obavy, které se dotýkají především dětské práce. Rád bych vás ujistil o tom, že samozřejmě to bylo předmětem velice dlouhých, obtížných diskuzí s, s producenskými zeměmi a ty výsledky, které jsme získali, jsou v podstatě výsledky, které jsme za dané situace opravdu mohli vůbec získat v rámci takových jednání. Opravdu mm, ta důležitá etapa těch jednání to bylo právě uznání pravidel ILO mm, těmi členy této dohody, kteří zatím nebyli členy ILO organizace. A opravdu jsem nesmírně šťastný, že se nám povedlo v rámci těchto jednání tyto členy jak si přimět k ratifikaci všech těchto pravidel ILO. Rovněž chápu určité obavy, o kterých hovořil první, o kterých la paní Kustinger, myslím, si, eh, teda pokud si správně pamatuju. Ano, že občas prostě nejsme schopni dokázat, že skutečně jde o dětskou práci nebo výsledek dětské práce. Toto je právě záležitost, kterou jsme se snažili jak si objasnit a pochopit vzájemně v rámci těch jednání s producentskými zeměmi, především pokud je o pobřeží slonoviny protože zdá se, že jsme tam neměli dostatek eh, dokumentů, národních rejstříků a tak dále, například rodných listů a prostě nebyli jsme schopni říci nebo dostatečně jasně určit, zda člověk nebo dítě, které pracuje na dané plantáži, je členem dané rodiny, nebo řekněme, že ho tam půjčila nějaká jiná eh, rodina mm, kvůli jiným účelům. Toto je veliký problém. Samozřejmě jednotlivé země nás ujistily o tom, že s tím budou bojovat. A pobřeží Slonoviny, jakož ta situace se tam uklidňuje a doufáme, že dojde k demokratizačnímu procesu v této zemi. To znamená, že snad se vylepší ty národní rejstříky, rodné listy a tak dále, což nám umožní lépe kontrolovat celou situaci. Čili obecně bych vám chtěla říci, že bychom rádi poděkovali parlamentu. Jsme rádi, že parlament dal zelenou této oblasti, této dohodě a samozřejmě, že my to podporujeme a jsme rádi. Jsou zde ještě oblasti, které se dotkají jiných kolegů, jiných generálních ředitelství, především oblasti obchodu. A pokud kolegové budou mít nějaké další připomínky nebo mm, nějaké námitky, tak možná by zde byl právě vhodný okamžik. Ošem pokud jde o komisi a o DG pro eh, teda, které, které vyjednávalo celou tuto oblast. My jsme opravdu velice rádi, že nás parlament podpořil v těchto jednáních. A jakmile to všechno dokončíme, toto dosie, tak samozřejmě, že to předložíme v New Yorku na zasedání. Děkujeme. Děkujeme, pane Peratinu. Ještě někdo za Evropskou komisi, kdo by chtěl vystoupit k tomuto tématu? Protože pokud jsem to pochopil správně, tak by tam mohly být ještě nějaké jiné připomínky. Dobře, říká pan předseda, tak tím bychom ukončili tento bod našeho programu, pokud jde o lhůtu pro pozměňovací návrhy, to nařízení ne, u konzultačního procesu je 13.12 a hlasovat o doporučení i o nařízení budeme 25. a 26. prvně na našem dalším jednání našeho výboru. A nyní je to šestá sedmička. Šestá sedmička to je v podstatě souhlas, který se dotýká regionální úmluvy o panevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu. Zpravodajem je Emilio Mendez del Valle. Ten nám rovněž navrhuje návrh usnesení pro eh, toto nařízení, to znamená, že to projednáme společně, to znamená jednak to, ten návrh doporučení, pokud je o souhlas, a rovněž návrh usnesení pro podání otázky k ústnímu zodpovězení. Jelikož pan zpravodaj zde není, tak poprosím koordinátory za jednotlivé politické frakce. Pan Bert Lange má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové a milé kolegyně musím omluvit pana zpravodaje, bohužel dnes nemohl být mezi námi. A proto bych chtěl jeho jménem učinit několik poznámek. Ale chtěl bych ze své strany vám nejprve poděkovat, protože to téma není až tak jednoduché. Dobře víte, že to začíná barcelonským procesem, tím to vše začalo sousední státě ve Středomoří, se kterými jsme potom uzavřeli dohody o přidružení a na základě těchto dohod nyní se tedy věnujeme pravidlem vůvodu. My jsme to eh, řešili v rámci několika mnoha různých bilaterálních protokolů a proto si myslím, že tento návrh je věce dobrý a obírá se správným směrem, tak abychom měli s, s ohledem na dodržování pravidel původu, obchod, který se bude dodávat v rámci relevantních dohod a bude podpořen. V rámci barcelonského procesu se integrovaly také další státy, které neleží přímo v oblasti Středomoří. Bez pochyby, pokud dojde k této umluvě, tak to posílí obchod z oblastí na jich od Evropské unie a to je důležitý faktor. A myslím si, že to i posílí politiku Evropské unie vůči středomorským státům v rámci barcelonského procesu. Myslím si, že zejména ve světle arabského jara se zde skýtá velká šance pro politiku Evropské unie tom smyslu, aby Evropa posílila svou politiku vůči zemím ve Středomoří. A myslím si, že i tyto země sami očekávají, že Evropská unie podpoří jejich demokratizační procesy. A rovněž eh, vysoká představitelka pro zahraniční politiku to 8. března 2011 ještě jednou velice jasně formulovala. Řekla, jak důležité je posílení obchodu právě s touto oblastí. A z tohoto pohledu naše usnesení tento podstoj podporuje. Existuje tam jeden velice sporný bod, který vždy byl upřednostňován při veřejných diskuzích a zdůrazňován, ale je třeba si zvážit, zda to bylo vůbec eh, správné a důležité, protože eh, ta oblast eh, celé umluvy je velice široká, ale prostě veřejnost se tedy zaměřuje na ten jeden bod a to je ta otázka, jakým způsobem se zachováme k výrobkům z Izraele, zejména tedy k výrobkům, které pocházejí z okupovaných území. A zde skutečně technická umluva, která v současné době platí, není dostatečná. A proto je zde nutný požadavek eh, mít novou technickou dohodu, či přistoupit k revizi současné technické úmluvy, abychom měli jasno v otázce výrobků z okupovaných území. Připomínám zde rozsudek Evropského soudního dvora v takzvané případu Brita. Jehož důsledkem je, že je právní nejistota eh, v oblasti výrobku z okupovaných území, že je tedy možné takovéto výrobky odmítnout. A proto je zde nezbytně nutné, abychom přistoupili k revizi či k uzavření nové technické dohody, dříve než budeme moci celou věc uzavřít a podpořit ji. Toto ovšem je pouze jedním segmentem celé úmluvy. A není možné, aby zastínil a spochybnil pozitivní dopady této umluvy. A proto e, e, byla položena otázka k ústnímu zodpovězení, která se pojí s usnesením, tak, abychom získali ještě další informace od komise a nasměrovali komisi správným směrem v otázce technické umluvy s Izraelem. Pan zpravodaj předložil svou verzi usnesení, dal ji k dispozici všem. Rovněž um, dá, vám dal k dispozici svůj text, otázky k ústnímu zodpovězení a chtěl by poděkovat všem ostatním politickým skupinám za jejich návrhy a podněty a samozřejmě je otevřen jakékoliv diskuzi a rád veškeré zbývající otázky probere. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda a nyní další členové Daniel Gaspary, EPP. Vážení kolegové, možná víte, že v současné době probíhají studijní dny eh, z politické skupiny EPP v Marseji a proto omlouvám svého kolegu, eh, který mě poprosil, abych přečetl jeho příspěvek a já to rád učiním. já se píše. But first I'd like to thank... Ale no, nejprve bych rád poděkoval panu ministrovi za to, že pracoval na této problematice. Rovněž si vážím, podobně jako ostatní stěnovy zpravodajové, Ehm, to, že toto rozhodnutí bude rychle přijato, tak aby vstoupilo v platnost možná nejdříve. Je to ještě důležitější z toho důvodu, že to bude vlastně první konkrétní krok, pokud jde o společnou implementaci partnerství pro demokracii v, mezi EU a Jižním středomořím. V červnu byla EU jedna z prvních zemí, která podepsala regionální úmluvu o panevropských středomorských preferenčních pravidlech společně se zeměmi eh, EFTA, Fárskými ostrovy ostrovy a ostatními zeměmi. A skutečně doufám, že budeme jedni z pětní zemí, které budou aplikovat tuto eh, tuto dohodu, ovšem zatím to udělali pouze země EFTA. Pokud je o ústní ehm, usnesení, ptáme se, proč tam není žádná revizní doložka k dispozici, nebo byly pořeny tyto otázky. Já se domnívám ovšem, že jde o mezinárodní dohodu a jakákoliv strana může požad, požádat revizi této dohody. Tato úmluva eh, vlastně stanovuje i společný výbor, kde jsou všechny strany zastoupeny a ty mají přijímat poté i um, různé změny této úmluvy. Uh, Eh, myslím si proto, že tato otázka není důležitá, ovšem jsem připraven diskutovat se stěnou zpravodaj dále. Dále, je to, eh, dále navrhujeme, aby došlo k analýze dopadu poté, co eh, tento nástroj bude k dispozici, tak abychom se mohli podívat na možnost revize tohoto textu. Proto to podporuje. Další důležitá věc, které se musíme věnovat, je riziko zneužívání těchto pravidel, pokud jde o původ, protože teritoriální rozsah bude rozšířený, bude tam, budou tam různé země, které se zúčastní například stabilizačního asociačního procesu, budou součástí. Zdůrazňujeme i produkty, které především přichází z izraelských okupovaných území, a technická dohoda mezi EU a Izraelem asi nebude nejlepším řešením tohoto případu. Rád bych zdůraznil, že nejenom EU, ale i země EFTA mají takové technické dohody, které ovšem v tomto usnesení nejsou zahrnuty. Proto sdílím obavy pravodajem, mm, proto toto řešení se zdá být nepraktické. Myslím si, že bude obtížné tento byla, to bilaterální dohodu změnit na mezinárodní dohodu, především z politických důvodů a znamenalo by to rovněž spoustu času. Bylo by lepší na jedné straně požádat národní celní orgány, aby to byla priorita, pokud je o kontrolu těchto důvodů no, těchto, tohoto importu věnovat tomu větší pozornost, například k tomu bylo v případě Britan, které je zmíněno v našem usnesení. A zároveň by komise mohla zvážit zásady ehm, této dohody zahrnout do budoucí úmluvy. Rád bych podpořil návrhy zpravodaje, pokud jde o zvyšování povědomí, možnosti, které poskytuje tato úmluva, především v oblasti podnikatelské sféry. Komise prostě i v tomto ohledu musí hrát svou roli. Všem my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, především jakožto členové INTA výboru, rovněž musíme využít naší situace pravidelně vedeme diskuse s nevládními organizacemi, podnikatelskou sférou v těchto zemích, proto bychom měli využít této příležitosti a informovat o tom. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovědět na jakékoliv další otázky. Děkuji. To je tedy to, co by Tokia Tajsi byl rád, býval, přečetl sám, kdyby mohl být dnes přítomen. Děkuji, říká pan předseda. A nyní poprosíme za GUE Paula Marfio. Děkuji, děkuji za slovo. Já si Myslím, že nemusíme souhlasit s touto umluvou. Jsou zde dvě záležitosti. Jedna obecná, taková širší, která se týká celého regionu. To znamená ta důvěra v diskusích, které se dotýkají našeho výboru a je to otázka arabského jara, celého tohoto regionu. Samozřejmě to je spojené i s navýšením obchodu, obchodu s ostatními zeměmi. To je samozřejmě vítáno všem největší odpovědnost samozřejmě v této oblasti, že by, teda, že by to mělo znamenat pouze posílání obchodu, si myslím, že není úplně nejvhodnější reakce. Samozřejmě, že to jsou především velké společnosti evropské, které by chtěly navýšit tento obchod a já si myslím, že spíše bychom měli postupovat solidaritou, a ne, aby některé prostě pouze největší multi nadnárodní společnosti využívaly tento region. A druhá záležitost, která zde v tomto usnesení je zmíněna, to je otázka Izraele. Izraele a izraelských okupovaných území které velice často přichází jakožto označeny, že jsou teda to výrobky pouze Izraele, ovšem právní um, stanovisko jasné. Ten, tato umluva by v podstatě otevřela dveře produktům, které částečně přichází z této oblasti okupovaných území, měly by preferenční přístup a to si myslím, že je opravdu neakceptovatelné, proto souhlasím se s rozsudkem Evropského soudního dvora, pokud je o případ Brika, který znamená nebo ve výsledku. To znamená, že okupovaná území by neměla těšit z této dohody. To znamená, neměly by být označeny jako výrobky, které vychází z Izraele. Prostě tuto situaci nemůžeme akceptovat, nemůžeme pokračovat v této úmluvě a doufat, že by došlo k vyřešení této problematiky později, protože tím bychom otevřeli dveře těm, tomuto možnému problému. Myslím si, že pokud tuto problematiku nevyřešíme, tak prostě tuto úmluvu akceptovat nemůžeme. Děceda. A nyní Marie Tešaké za zelené that is. Promiňte, já jsem za ALDE. Děkuji. Promiňte, říká pan předseda. Promiňte, já jsem se spletl, říká pan předseda, to vůbec nevadí, my, jsme, my máme zelené srdce rovněž, čili Nikola Rinaldi se omlouvá, že není mezi námi. Ráda bych teda něco řekla v jeho zastoupení. Vítá toto usnesení i cíle, které se snaží dosáhnout. Rád by ovšem zdůraznil, že by to nemělo překrývat jeho vlastní zprávu, která se dotýká obchodování pro směnu. Především ta první část to odstavce 4, protože ho zajímá, protože tam je takový spíše politický, širší přístup, což je důležité a vyžadovalo by to rozsáhlejší diskusi, která probíhá a která bere v potaz i pracovní dokument právě té jeho zprávy Trade for Change, takže obchod pro změnu to znamená, že by to znamenalo širší politické vztahy s Jižním středomořím. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní si vyslechneme komisi. Pan Albert Hendrix je zde za komisi a tímto mu dávám slovo. Kde sedíte, pane kolego? Ano, sedím tady. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych něco řekl k těm třem hlavním, možná technickým záležitostem. Samozřejmě mají i politickou povahu. Mluvíme jak o návrhu usnesení k souhlasu, tak k té otázce, o otázce k ústním zodpovězení. Ano, já něco řeknu ke zboží řešení sporů a případnému posouzení dopadu. Jak bylo řečeno, zjednodušení a racionalizace pravidel pro určování původu prostřednictvím této úmluvy by měly vylepšit a racionalizovat obchod mezi partnery. Pravidla pro stanovení původu budou racionalizována, modernizována a zvýší se možnost eh, obchodníků předvídat, jaká bude situace a bude to také stimulem pro hospodářskou integraci a usnadní to výrobcům vytvořit hodnotový řetězec. Pokud jde o technická ujednání s Izraelem, samozřejmě to působí obavy. Komise aktivně sleduje uplatňování těchto ujednání a zasahuje, pokud je nutné vylepšit přesnost. Nejlepší způsob, jak zajistit, že žádné produkty z osad nebudou požívat výhod na základě dohod o volném obchodu, protože Izrael uzavřel tyto dohody se zeměmi EFTA, kde jsou stejná technická ujednání jako s námi, a také s Jordánskem a s Tureckem. Nejlepší způsob, jak zajistit uplatňování těchto ujednání, je vyzvat partnery, aby uzavřeli stejná nebo podobná ujednání. Dalo by se to řešit, ale podle nás by to nemělo zpomalit anebo nějak ohrozit pokrok, pokud jde o zahájení uplatňování celé úmluvy, a pokud budeme spokojeni s uplatňováním technických ujednání, nebudeme mít v úmyslu měnit právní statut. Ale samozřejmě zaznamenali jsme si také žádosti, které tady zazněly. K tomu druhému bodu systému řešení sporů, jak bylo řečeno, ve vlastním textu úmluvy není systém řešení sporů. To zůstává na úrovni bilaterálních dohod o volném obchodu. Podle nás by se spory dál měly urovnávat na této úrovni, ale cílem společného výboru, který se zřizuje podle úmluvy a který je ústředním orgánem podle této úmluvy, je řídit uplatňování a právní vývoj úmluvy. A v tomto ohledu nepředpokládáme, že řešení sporů se dostane do samotného textu dohody. Necháme to na sekundární úrovni. A poslední věc se týká posouzení dopadů ano, možná, že by to byl užitečný nástroj. I vzhledem k případné revizi úmluvy, to je v každém případě mechanismus, který je zakotvený v textu samotné úmluvy, ale my bychom něco takového považovali za prospěšné při nejmenších po pěti letech, protože potřebujeme určitý čas, aby došlo k hospodářské integraci a aby se projevily výsledky. Já myslím, že to je asi z naší strany zatím vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A zapomněl jsem dát slovo Helmutu Šolcovi za GUE. A udělám to nyní. Děkuji, pane předsedo. Já bych něco dodal k tomu, co říkal kolega Rudolfi. Především souhlasím s tím, že jsme původně měli příležitost mluvit o celé té věci společně i s, se zprávou z vlastní iniciativy kolega Rinaldiho. A já myslím, že by bylo dobré, kdybychom tady měli takovýto komplexní přístup k řešení těchto věcí, protože já předpokládám, že řada nových iniciativ, nápadů, myšlenek, pokud jde o bilaterální spolupráci v tomto regionu, se objeví i ve zprávě pana Rinaldiho a to bude mít vliv i na tento konkrétní text této dohody, o které právě mluvíme. Na tento návrh v usnesení. A za druhé bych řekl, že nerozumím úplně stanovisku zpravodaje, protože on spochybňuje určité otázky ve svém vysvětlení k textu nastoluje řadu otázek, které se týkají konkrétních dohod nebo uplatňování dohod s Izraelem a s ostatními zeměmi a doporučuje, že ta dohoda by měla vstoupit v platnost, i když také nastoluje řadu otázek a pokud vím, tak řada těch otázek zatím nebyla zodpovězena. Takže já nechápu, proč tak strašně spěcháme. A pokud je o text jako takový, je tady rozpor mezi body M, N a O. A 15 a 16 v textu. Takže já bych navrhoval, že bychom ještě měli dál spolupracovat se zpravodajem, předložit pozměňovací návrhy a doufám, že najdeme nějaké řešení pro ten text. Děkuji. Děkuji. A jako obvykle měl by nám to uzavřít. Spravodaj, Berte, máme nějaké závěrečné připomínky ze strany Hamuta Šolc? Ano, o tom se klidně ještě můžeme pobavit najít nějaké řešení. Protože v zásadě tady máme rozdílné zájmy. Na jedné straně si myslím, že to bude pokrok, když se nám podaří podpořit obchod s jižními zeměmi, si zemí Jižního středomoří pomocí nějakého nového nástroje, protože tím také posílíme celý hodnotový řetězec této oblasti. A proto je tady ten nátlak na to, abychom to realizovali co nejdříve. Ale přesně vidím dobře i tu druhou stranu, že totiž pokud dnes tím tak budeme souhlasit, tak bychom legitimovali špatnou praxi a to bychom neměli udělat. Takže z tohoto pohledu je vysvětlení komise neuspokojivé. Od roku 2003 víme, že musíme něco vyřešit, ale do posud nemáme žádné uspokojící pravidla, žádnou uspokojící úpravu, která by zajistila, aby eh, hodnota, přidaná hodnota, která vznikne na okupovaném území, byla přidanou hodnotou okupovaného území a ne Izraele. A proto také mám potíž s tím eh, tomuto nutnému procesu dát svůj rychlý souhlas. A proto se ještě jednou obracím na komisi s žádostí, aby eh, dospěla k nějakému, nalezla nějaké dobré praktické řešení této věci. Děkuji, Luta, pro pozměňovací návrhy v této věci. U obou, jak u zprávy, tak usnesení je 12. prosinec. Přijetí obou dokumentů se plánuje na další zasedání v lednu 25. ledna příštího roku. Tím jsme uzavřeli body 5 a 6, říká pan předseda. 6 a 7, omlouvám se. Bod číslo 8 byl odložen na žádost zpravodaje. A přejdeme k bodu 9. To je mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Nicméně zpravodajem je Janek Žado od Zelených a já ho nevidím. Z této politické skupiny tady nikdo není. What shall we do? Co budeme dělat? Well, next item Další bod by, by byl 10. Transatlantická hospodářská rada USA EU. Má to být výměna názorů s komisí, ale samozřejmě zástupce komise tady ještě není. A nedá se očekávat, že tady budou mít nějakého zástupce. Další možnost by byla Zkusíme bod číslo 11, protože zpravodaj tady je. tady pan Christopher Fjellner. A komise tady je také. Souhlasíte s tím, že teď přejdeme na bod číslo 11? Dobře. Takže přejdeme na bod číslo 11. Absolutorium 2010, souhrný rozpočet EU, oddíl 3, komise. To je stanovisko pro výbor Libe. A je to vůbec poprvé, kdy se účastníme toho procesu udělení absolutoria prostřednictvím stanoviska. A protože máme napjatý časový plán, to stanovisko musíme posoudit na dalším zasedání 28. prosince. Náš odborník na rozpočet Petr Šťastný je tady ten je zpravodajem INTA. Takže mu předám slovo. Máte slovo. Velká děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jak říká pan předseda, je to poprvé, kdy se výbor INTA rozhodl, že připraví stanovisko k procesu udělení absolutoria za rok 2010. A toto rozhodnutí je vysoce aktuální, protože náš výbor od začátku loňského roku odpovídá za nové oblasti. Spolehlivost účetnictví Evropské unie je oblastí, u které účetní dvůr usoudil, že účetnictví z roku 2010 odráží v situaci v Evropské unii a výsledky činnosti i k hotovosti za tento rok. Nicméně Účetní dvůr uvádí, že je tady dále prostor pro vylepšení kvality výkaznictví v oblasti financí a také podkladových informací, protože od roku 2009 došlo k velkému nárůstu záloh ve fondech soudržnosti, které členské státy využívají k tomu, aby poskytly splatnou pomoc ve formě půjček, záruk a investicí do kapitálu, především pro malé a střední podniky. Podle účetního dvora komise původně tyto zálohy zaznamenávala nesprávně, což vyvolalo dojem, že příjemci zdůvodnili použití této pomoci, ale v praxi to tak nebylo a pořád ještě platila určitá rizika. Komise teď situaci napravila, nicméně účetní dvůr se domnívá, že komise se musí ještě vrátit k příslušným účetním pravidlům a musí podniknout další kroky, aby se zajistilo, že nezbytné informace budou k dispozici, aby členské státy mohly vylepšit dohled komise nad těmito finančními nástroji. A pokud jde správnost výkazů příjmů a výdajů, prohlášení účetního dvora za rok 2010 rozlišuje mezi příjmy, závazky a platbami. Dle názoru účetního dvora příjmy a závazky, ze kterých vychází účetnictví EU za rok, který končí 31. prosincem 2010, odpovídají předpisům a jsou správné ve všech materiálních ohledech. Naopak platby, ze kterých vychází účetnictví, byly postiženy značnými chybami. Odhaduje se, že chybovost je 3,7 pokud je o výdaje EU jako takové celkově. A účetní dvůr uvádí, že by se mělo konstatovat, že toto není odhad podvodů, protože chyby mohou mít celou řadu příčin. Celkově se zjistilo, že kontrolní systémy jsou jen částečně účinné, pokud jde o zajištění správnosti plateb. A stanovisko účetního dvora o platbách vychází z konkrétních hodnocení určitých skupin, které zhruba odpovídají eh, položkám a kapitolám podle finančního rámce do roku 2013. Účetní dvůr určil celou skupinu, jako je třeba zemědělství, přírodní zdroje a soudržnost, energetika a doprava, tyto oblasti byly postiženy chybami v důsledku částečně nebo nedostatečně účinných systémů. A proto podle účetního dvora tyto nedostatky vedou k tomu, že platby, ze kterých vychází účetnictví do, za rok do 31. prosince 2010, byly postiženy chybami. A vůbec poprvé účetní dvůr ve své zprávě zahrnul také novou kapitolu o otázkách auditu a výsledků. Ve zprávě je teď hodnocení výsledků, hodnocení činnosti, tak, jak je to ve výročních zprávách, které předkládá, předkládají tři generální ředitelství komise. Podle mne se v tom odráží pokus modernizovat přístup k celé věci. Už to nemají být jen čísla, má se také hodnotit hodnota za vynaložené prostředky. Pak jsou tady otázky, které se týkají obchodu a já bych rád zahájil diskuzi na základě těchto obecných slov. Očekávám, že ve své zprávě se dotknu také určitých otázek obchodu, na které se zpráva přímo neodkazuje. Například pokud jde o mikrofinanční pomoc, tady mohu poukázat na to, že výroční zpráva účetního dvora nevyjadřuje žádné konkrétně, poukazy na žádné konkrétní obavy a já bych navrhoval, že kontroly, pokud jde o mikrofinanční pomoc, by se měly dál sledovat, jak jsme třeba poukázali na to, když jsme přijali mikrofinanční pomoc pro Ukrajinu i v dalších případech. Já myslím, že bychom také měli věnovat pozornost malým a středním podnikům, obchodním centrům, která Evropská unie zřídila v Číně, v Indii a v Tajsku. Samozřejmě především musíme zajistit, že naše politika obchodní pomoci se bude uplatňovat účinně a také v souladu s platnými pravidly. A těším se na diskuzi a také na návrhy 28. prosince. Děkuji Petru Šťastnému a zahájíme diskuzi. Někdo? Je tady někdo? Hlásí se někdo? Není tomu tak? Komise, máte nějaké připomínky? No. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. My jsme pozorně vyslechli, co říkal zpravodaj. Jeho připomínky se týkaly rozpočtu, který má na starosti několik různých ředitelství. Generální ředitelství pro obchod jako takové má na starosti jenom jednu položku, která je označena jako obchod, ale ta rozhodně nepokrývá všechny tyto věci, takže my se postaráme o to, že dojde k dalším diskuzím se všemi příslušnými odborníky. Děkuji, Petr Šťastný. Můžete si připravit návrh zprávy. A máte znovu slovo, pokud chcete ještě něco dodat. Ano, pane předsedo, jen bych to uzavřel tak, že chápu, že to není úplně nejzajímavější téma, ale rád to uzavřu s tím, že zatím se zdá, že v těch oblastech, které se týkají našeho výboru, není žádný problém a moje kancelář už se pustila do určitých iniciativ, snažíme se spojit s dalšími zúčastněnými, zejména u těch projektů v Thajsku, v Číně a v Indii. A pokud na něco přijdeme, tak o tom rozhodně podáme zprávu. A rozhodně vítám jakoukoliv zpětnou vazbu této věci, abychom zajistili, že v budoucnu se u těchto věcí bude postupovat maximálně efektivně a získáme hodnotu za vynaložené prostředky. Děkuji. Děkuji. Tím jsme tedy uzavřeli bod číslo 11. A měli bychom se vrátit k bodu 9. Zpravodaje tady pořád ještě nemáme. A to znamená, že bych řekl dvě věci. Za prvé, měl bych si promluvit s koordinátory, abychom vyřešili takovéto věci. To prostě nejde, aby tady zpravodajové a koordinátoři nebyli, když mají nějakou věc na starosti takové situaci by mě nemělo dojít. A za druhé, já teď budu mnohem přísnější, pokud je o odklad jednotlivých bodů z pořadu jednání, protože to i narušuje plány komise, protože Komise tady nemůže být od začátku až do konce. A také to narušuje program ostatních členů tohoto výboru. Takže si uděláme na 15 minut přestávku a počkáme na pana Žadota. A pan Žado už je tady. Já vám dám chvilku na to, abyste se usadil. Já se omlouvám, já jsem neslyšel, co jste říkal, pane eh, Moreiro. Mluvíme o mé zprávě. Ano, čekáme na vás, vy jste zpravodajem. Ano. Je to bod číslo 9, mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Je to druhá výměna názorů a jedná se o stanovisko pro výbor ITRE. To je příslušný výbor pro energetiku. Ale protože tady se hodně investuje, tak bych zmínil, že jsme se rozhodli, že se připojíme stanoviskem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Prosím, omluvte mne za můj postní příchod. Při poslední schůzi našeho výboru jsme se tomuto tématu již věnovali. Dnes nebudu tedy znovu opakovat svá vysvětlení z minulého roku. My jsme předložili návrh stínovým zpravodajům, návrh stanoviska. V současné době ten návrh ještě nebyl přijat sekretariátem opětovně zde vyjadřujeme to, co jsme již řekli naposledy, tedy náš souhlas s návrhem komise v rámci této velice ožehové problematiky ve výboru ITRE je přání podpořit návrh komise. chtějí to posílit v tom smyslu, aby komise získala v této oblasti více kompetencí. Z tohoto pohledu to není normální stanovisko, které by se týkalo dohoda, dohod uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Ne. Tak abychom zajistili, aby dohoda, kterou přijali, nebo teda které se vyjednávají, jsou opravdu v souladu jsou v souladu jednak s legislativou naše vnitřní Evropské unie, a pokud jde o energetiku, vás energii, ale zároveň síly Evropy eh, ve všech energetických záležitostech a potenciálně i klimatických záležitostech. My podporujeme komisi v tomto dosie, v této oblasti. Já jsem stínovým zpravodajům předložil takový návrh stanoviska, možná by se k tomu chtěli vyjádřit. Já jsem už předložil toto stanovisko. Myslím, že na konci, na konci minulého týdne někde ve čtvrtek jsem to předložil, pokud správně pamatuji. Děkujeme, říká pan předseda. Stínový zpravodajové. Daniel Kaspary, EPP. Máte k tomu něco? Vážený pane předsedo, milý Janiku, mnohokrát děkuji za vyměnu názoru, které jsme měli v rámci poslední schůze a mnohokrát děkuji za dokument. Chtěl bych to podpořit a je třeba eh, si zvážit, zda bychom my, jakožto výbor INTA, v zásadě v otázce celé energetické se neměli angažovat více. Protože co to je? V zásadě se jedná o obchodní dohody, které eh, v minulosti šly mimo náš výbor. Takže si myslím, že my bychom si měli vyžádat více informací a opravdu se snažit o to, aby celý parlament byl o takovýchto dohodách lépe informován. To je jistě správný krok správným směrem, takže já bych byl rád, kdybychom to takto podpořili a těším se na práci na návrhu stanoviska a samozřejmě i přivítám pozměňovací návrhy. Děkuji a není Bernd Lange za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodajovi, že on tak včasně nám poskytl veškeré informace a myslím si, že v zásadě můžeme souhlasit s postojem pana Žadota, zejména co se týče článku 5, a to je otázka postupu a transparentnosti. Možná bychom tam měli ještě posílit roli parlamentu, co se týče článku 6, tak zde bych si přál, abychom to usadili do kontextu celkové strategie pro energetickou politiku, abychom tam neměli jakousi uvolněnou koordinující funkci, ale abychom posíleně poprosili členské státy, aby opravdu respektovali naše celkovou energetickou strategii. A myslím si, že bychom znovu se měli vrátit k otázce pravidel pravidel, v rám, které jsme uplatnili v rámci investičních dohod a e, měli bychom se snažit tato pravidla rovněž uplatňovat i v této oblasti, abychom byli koherentní, ale jinak si myslím, že se nám jistě podaří nalézt společnou linii. Děkuji. Silvana Kochmerin. Pani Silvana Kochmerin, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se přiřadila ke skupince těch, kteří by rádi nejdříve poděkovali panu zpravodaji za to, že nás informoval včasně a rovněž eh, co se týče té pozice výboru INTA v rámci návštěvy výboru ITRE. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji Janiku Žadatovi, že tam jasně vysvětlil, jak důležitá je pro nás tato problematika, protože se to obchodu týká. Ráda bych se vrátila k jedné věci. Já předpokládám, že některé členské státy v této otázce ještě nebudou nadšeni naším eh, záměrem. Pravděpodobně budeme mít eh, takovou podobnou situaci eh, jako při bilaterálních investičních dohodách, a tím mám na mysli dlouhá, vleklá, obtížná vyjednávání, zejména velké průmyslové země budou argumentovat tím, pomocí argumentů, které jaksi neprospějí našemu cíli společnému energetickému trhu. Na to se musíme připravit a připravit si vlastní protiargumenty. Na to jsem tedy chtěla ještě upozornit a jinak ještě jenom mnohokrát děkuji panu navrhovateli. Děkujeme, říká vám předseda, ještě nějaké připomínky ze strany členů našeho výboru. Gue? Gue by se chtěl? Pan Ransdorf? Děkuji, eh, pane předsedo. Domnívám se, že se jedná o téma, které je klíčové vzhledem k tomu, že ve větší a větší míře Evropská unie závisí na dovozech eh, energií. Eh, v současné době eh, se jedná zejména o dovozy ropy a plynu z Ruské federace, která celkově dělá na dovozech vlastně ropy a plynu asi 30 ale je tu i velký podíl dovozu z Alžírska, Eh, nedávno na událostech v Libii jsme viděli, že to mohou být eh, politicky velmi eh, nestabilní země, které ovlivní potom zásadním způsobem energetickou situaci na území Evropské unie. Kromě ropy a plynu se jedná také o uranové koncentráty, kde pro Evropskou unii přicházejí v úvahu země, které leží na území bývalého Sovětského svazu, jako je Rusko a zejména Kazachstán, také je tu Kanada, eh, další země. Ale eh, co je věc, která nás zajímá v poslední době, je i to, že se dostává Evropská unie eh, mezi dovozce uhlí právě z těchto třetích zemí Eh, protože ta cena pracovní síly v těchto zemích je velice nízká, takže se jedná o dovozy ze zemí, jako je třeba Větnam, eh, eh, jako je Čína, která většině závisí v podstatě zatím ve své energetice na těžbě černého uhlí. A jsou to i další země, které mohou nabídnout poměrně levné zásoby černého uhlí. Jsou to opět země z bývalého eh, Sovětského svazu. Eh, v první řadě Ukrajina, Rusko, Kazachstán. Chtěl bych říct, že nás musí zajímat nejenom stránka ekonomická, která souvisí s naší energetickou bezpečností, ale také eh, stránka ekologická, protože ve velké v řadě případů se jedná prostě o Eh, věc, která ohrožuje tamnější životní prostředí a také otázku lidských práv, protože jsou to země, které pravidla mývají velké eh, počty lidských ztrát v dolech, protože tyto dole jsou, doly jsou technicky špatně zabezpečené. V Čínské lidové republice například eh, vznikají každý den tři doly a ty, ty, z nich jenom jeden bývá legální, to znamená povolený vládními úřady. Hlad po energii je takový, že vlastně je v, eh, v, eh, riziko právě těchto ilegálně eh, vznikajících dolů. A chtěl bych upozornit i na to, že vlastně se dostáváme v této oblasti do pole, řekl bych, ekonomické diplomacie, Například, eh, jestliže sledujeme tendry na eh, oblasti <clears throat> ropných a plynových zdrojů, tak eh, z tři čtvrtiny těchto tendrů za poslední období vyhrává Čínská lidová republika prostě tím, že přeplatí ty konkurenty. Příkladem třeba je nákup ropných polí v Aktobe v Kazachstánu, což byla největší investice Čínské lidové republiky v zahraničí a plánuje se plynovod, který půjde do severních oblastí Číny. A nebo e, jsou to, e, e, jsou to naleziště v Turkmenistánu, kde se k Evropské unii podařilo díky komisaři Pije Balksovi sjednat pouze vlastně jeden, jeden kontrakt, zatímco Ruská federace ve stejném období sjednala pět kontraktů na dodávku plynu Myslím si, že je to tedy eh, zpráva, která je velice důležitá, zasahuje do oblasti ekonomické diplomacie, do oblasti řekl bych, energetické bezpečnosti, ale samozřejmě také i do oblasti ekologie a lidských práv. Myslím si, že všechny tyto aspekty eh, budou ve zprávě, jak doufám, náležitě zdůrazněny. Thank you. Let's move to... Děkuji. Přejdeme na komisi. Pan z Olivie Sila. Vyslechneme si vaše vyjádření k připomínkám našich členů. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, do směrem posílení návrhu, který předložila komise. My jsme proskoumali podrobně tyto návrhy. Samozřejmě bude-li to potřeba, tak se obrátíme ještě na pana zpravodaje. Možná v tomto okamžiku jedna záležitost, která je spíš takového technického charakteru, posměvací návrh číslo 8, to je článek 5. Tam si myslíme, že by bylo dobré se podívat na jednotlivé termíny lhůty, které jsou zde mm, zmíněny. Jsou tam čtyři týdny, poté tam máme čtyři měsíce. Myslím si, že by bylo dobré trošku objasnit, to znamená to období, které, po které to zkoumáme u nás na komisi, tak to jsou čtyři měsíce a ne čtyři týdny, to by opravdu nebylo možné. Samozřejmě ještě jsou zde některé drobnosti technického charakteru, v čem my se ještě spojíme s panem zpravodajem v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan zpravodaj, pan, pan Žado, máte opět slovo. Děkuji za slovo pane předsedo. Rád bych poděkoval za všechny tyto připomínky. Já si myslím, že ta dynamika, která se zazněla, je opravdu velice pozitivní ze strany Evropského parlamentu vůči této mé zprávě. Samozřejmě, že vezmeme v potaz i připomínky Evropské komise v tomto ohledu. No a tak tím asi bych už pouze poděkoval všem. Děkuji. A počkáme si na návrh zprávy který posoudíme na příští schůzi 28. tohoto měsíce. Přijdeme na bod 10, což je výměna názorů s komisí na téma výsledků Transatlantické hospodářské rady USA a EU. TEC. Minulý týden jak summit USA EU, tak výroční zasedání TEC proběhly ve Washingtonu a samozřejmě transatlantické hospodářské vztahy byly také na programu. Nejdůležitějším rozhodnutím bylo zřízení společné skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst. To nám umožní učit hlavní body, kterým bychom se měli věnovat. A ve zprávě jsou také závěry a doporučení, která bychom měli přijmout do konce příštího roku. Oficiální sdělení nezmiňuje možnost dohody o volném obchodu, ale poznámky vedoucích představitelů jasně naznačily, že se budou zvažovat všechny možnosti, a to i ty nejvíce ambiciozní, a jak víme, v médiích se to také objevilo. Rada TEC se také dohodla, že zvýší intenzitu spolupráce v oblasti investic, bude pracovat na společných principech pro mezinárodní investice a ty by měly být hotové do začátku roku 2012. Můžeme se těšit na zajímavý a náročný nový rok z hlediska transatlantických vztahů. A teď si vyslechneme komisi. Uslyšíme, jak komise hodnotí tato zasedání, především zasedání Rady TEC. A uslyšíme něco víc o výsledcích a vyhlídkách do budoucna. a komisi zastupuje pan Filip Majer, kterému dávám slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Ano, máte pravdu. Bylo to poměrně úspěšné setkání, nebo spíš několik setkání ve Washingtonu minulý týden a určitě už jste viděli zprávu. A správně jste poukázal na to, že došlo k pokroku v oblasti investic, ale je tady celá řada otázek, u kterých byla přijata rozhodnutí nebo u kterých bylo dosaženo pokroku. Účast byla hodně dobrá. Byly tam naší strany tři komisaři, Karl de Gucht, komisař Šemeta a celá řada pracovníků na vysoké úrovni a odpovídala tomu i účast na straně USA. Byl tam Mike Froman, Ron Kirk a také tajemník pro energetiku a také ředitele celé řady agentur. Bylo to nějak 11 na 13. Oni vyhráli Nicméně my jsme to všichni také postarali o to, že budeme mít dobrou účast a doufáme, že příští rok bude to setkání v Bruselu. To bude skutečná zkouška. Uvidíme, jak velký zájem opravdu mají. Nicméně z hlediska účasti to bylo opravdu úspěšné. Něco k tomu summitu. Já myslím, že strana obchodu byla dobře zastoupena i v závěrech summitu, protože já myslím, že z nějakých 23 bodů u kterých je to prohlášení podrobnější, jsou tři body o obchodu. Tři, čtyři a pět. Takže jsou taky hodně vidět. Nejprve něco k rozvojové agendě z Doha. Tam se pořád ještě úplně nezhodneme, to víte, ale to se týká jiné debaty a uvidíme, jak to bude vypadat na ministerské konferenci tento měsíc. summit sledoval radutek, Dva spolupředsedové poslali dopis summitu, summit ho posoudil a já myslím, že výsledky dosažené v loňském roce a v průběhu roku byly oceněny. A řízení té skupiny na vysoké úrovni, jak jste správně říkal, eh, máme na stole všechny možnosti, to není úplná novinka, Takové věci už se v posledních letech dělaly. Často jsme byli v kontaktu s našimi americkými kolegy. Zabývali jsme se tím, jaké jsou možnosti v našich vztazích, ale teď se mění politický závazek a viditelnost. A na straně USA opravdu potřebují rozhodnutí na vysoké úrovni, aby mohli úplně všechny na jejich straně zapojit. To je tedy vynikající vývoj. A zpět k radě tak jako takové, nebudu mluvit příliš dlouho, protože máte zprávu, ve které ty všechny výsledky jsou uvedené, ale možná bych zmínil jen velice málo z nich. Prozatím bych řekl, že nejdůležitější je zájemné uznávání našich partnerských programů pro obchod. U nás se tomu říká autorizovaní operátoři nebo hospodářské subjekty v zásadě máme programy, kterými povolujeme našim vývozcům bezpečně vyvážet na druhou stranu. A bez tohoto vzájemného uznávání, o kterém bylo rozhodnuto minulý týden, by museli věnovat hodně času, úsilí a peněz ověřování exportů. A když je ta dohoda podepsána, nebo až bude podepsána, to ještě potrvá několik měsíců, usnadní to obchod s USA a bude to mít skutečný hospodářský dopad na obchod. A to byla tak trošku napinavé až do poslední chvíle, protože ta vyjednávání o podmínkách té dohody trvala až do poslední chvíle, až do konce zasedání Rady TEK. A to možná musíme mít na paměti. Hodnotu, přidanou hodnotu, kterou přináší takováto setkání jsou samozřejmě ty celoroční investice, ale také skutečnost, že máme určité lhůty, včetně těch výročních zasedání a tím se věci urychlují a umožňuje to uzavřít tyto věci. Na okraji tohoto jednání komisař Ettinger také podepsal dohodu o Energy Star. Máme také plány USA o mobilitě, elektronické mobilitě a já myslím, že to je vůbec první případ spolupráce s výhledem na to, že bychom na straně USA a EU přijali kompatibilní standardy i na úrovni předpisů. A to je opravdu těžké, protože u standardů nemáme nic, co bychom mohli uplatnit, protože standardizační orgány jsou na obou stranách a musíme zahájit spolupráci mezi příslušnými orgány na politické úrovni i mezi podniky, abychom také přesvědčili normalizační úřady, aby spolupracovali. A potom se bude, bude možné očekávat, že i třeba zásuvky a zástrčky budou stejné na obou stranách Atlantiku. A pak je tady další věc, která není tak viditelná z hlediska pokroku, ale rád bych zmínil jaké máme plány do budoucna, co se chystá. Rada TEC se zaměří na spolupráci ze zdola nahoru. To je opravdu těžké. Když vezmeme význam těch dvou bloků a jejich legislativních systémů. Opravdu je těžké vyřešit problémy, které teď máme v USA. Ale my bychom očekávali, že budeme spolupracovat na to, abychom zabránili problémům, vůbec vzniku problému, také abychom si vyměňovali názory na naši strategii a na to, jak problémy řešit. bez eh, počítač ve počítání to není úplně jednoduché a musíme také vstoupit do dialogu s informační společností. Suroviny, to je opravdu hodně důležité pro náš průmysl. Už jsme dosáhli určitého pokroku, jak přistupovat k třetím zemím, které do jisté míry omezují obchod se surovinami, tady se pokusíme rozšířit naši spolupráci s USA, abychom měli nějaký program. Seznam těch výsledků máte v materiálu, který jste dostali, takže já už to nebudu dál rozvádět, ale jsem ve vašich rukou, pokud budete mít nějaké konkrétní otázky, pane předsedo. A já bych začal, říká pan předseda, s takovou aktuální otázkou. Vy jste nám potvrdil to, že všechny ty možnosti to znamená, že všechny, všechny ty možnosti bude, budete zvažovat opravdu. Protože údajně ta záležitost dohod FTA údajně se nezvažovala na těchto samitech, čili skutečně teda i tato myšlenka tam zazněla, ano? To znamená, o jaký typ FTA, to znamená jenom zboží, tarify nebo něco, co navrhla jejich obchodní komora americká, nebo je to v souladu s, skutečně s tím, jak my se díváme na dohody FTA, nebo co vlastně přimělo obě strany vůbec předpokládat možnost jít tímto směrem. Myslí, myslíte si, že je to kvůli tomu, že v podstatě v Ženevě ty dohody o DDA, jak si se dostali do slepé uličky, nebo můžeme skutečně už nyní se zapojit do hlubší liberalizace, pokud je o naše obchodní vztahy? Nebo co to znamená, že teda my už prostě nejsme schopni mít multilaterální nebo nějaké dohody v Ženevě ohledně jednání DDA. Děkuji za tyto dotazy. Hmm, v podstatě to je, to si myslím, že se předpokládalo, pokud je o ten summit. FTA to není něco, co by bylo začleněno do celkového textu tohoto summitu nebo nějaké for- A proč teda proč to tam není. No, ale ovšem je to záležitost, na nad kterou pře- jsme se zamýšleli, dokonce i tisk se věnoval této diskuzi, čili skutečně to není něco, co by bylo cizí této pracovní skupině, to je jasné. A pokud TEC a summit byli opatrnější, tak to je jenom z toho důvodu, že se prostě nechtěli zaměřit pouze na tuto oblast FTA. Nesmíme zapomínat na to, že ty hospodářské výsledky by to prostě přineslo až za několik let můžeme si položit otázku, jak dlouho by to trvalo. Všem z mých zkušeností dohody o FTA tak jeden rok potřebujete vůbec, aby došlo k povolení jedna, dva až pět let na další jednání, občas dokonce i déle, poté dalších několik let pro přijetí, implementaci, ratifikaci. No tak řekněme takových nějakých deset let, deset let, než vůbec získáme nějaký konkrétní hospodářský dopad této dohody, čili summit a tak eh, v podstatě si uvědomili, že ano, je to cesta, kterou bychom mohli nějak ještě Mm, analyzovat, projednat, bude to trvat dlouho, všem budou se snažit samozřejmě co nejrychle, ovšem rychle to nikdy není. Ovšem nesmíme zapomínat i na jiné oblasti jednání právě. Proto si myslím, že je dobré, že FTA se nedostalo ne, do závěrečného prohlášení, protože v podstatě by to trošku posunulo ten zájem právě přímto směrem v rámci teku i v rámci mnoha, regula- mnoha pravidelných dialogů, které máme se Spojenými státy, tak to bylo mnoho jiných důležitých záležitostí. Čili o jakou dohodu jde? Ano, je zde mnoho různých typů dohod, které navrhly jednotlivé zúčastněné strany. Ano, zboží a mm, celá pouze například řekněme, pokud by to bylo z, z americké strany, to si myslím, že je taková nejviditelnější oblast, ovšem byly zde i další návrhy nedávno rozšířit um, tu dohodu těch, těch pěti oblasti, to znamená TAZA, to znamená pouze eh, cla jiná, která by pokrývala dohoda, která by pokrývala investice, další, která by pokrývala služby, dále regulační spolupráci v regulačních oblastech, dále mm, vládní zakázky a tak dále. Čili všechny tyto důvody, buď teda společně nebo samostatně, pokud, aby jsme nějak nezabrzdili tuto oblast. Pozitivní na tom je, že to umožňuje částečný pokrok v různých oblastech a dosáhnout pokroku, to zná nebo mít aspoň částečné výsledky k dispozici, jakmile ta která oblast bude eh, projednána. Ovšem problém tohoto přístupu je ten, že nepokrývá všechny body, které jsou důležité pro obchod. Což znamená, že tím, že si zvolíme konkrétní sektory, tak v podstatě tím pádem mnoho možná obtížných oblastí zůstalo stranou a je v našem či zájmu USA ponechat tyto věci stranou nebo přijmout stejný princip, který jsme uplatnili u jiných eh, oblastí, například takzvané mm, give or take, to znamená buď teda mm, to se tomu věnovat nebo, nebo teda nevěnovat vůbec ne. Další záležitost spolupráce v oblasti regulačních nařízení, to si myslím, že podniky především eh, ocení, ty výsledky by mohly být mnohem rychlejší, rychleji k dispozici. Čili všechno, všechno, jak se ovšem se jednalo, my jsme viděli i pozitivní výsledky v rámci takových komplexních FTA dohod na úrovni pana Kirka za Spojené státy a u nás pana komisaře pro obchod. My jsme viděli, že ta přidaná hodnota rychlejších výsledků v eh, obmezených oblastech jsou ekonomicky mnohem více ceněny než řekněme taková komplexní no, oblast celková, ale mnohem pomalejší. Čili toto to jsou věci, které prostě musíme ještě projednat, ovšem myslím si, že jsme udělali maximum. Problém v rámci DDA jednání pravděpodobně byl rovněž příspěv, nebo důvod, proč jsme se dostali tímto směrem. Už nebylo moratorium uvaleno na bilaterální dody, protože naše eh, tam to prohlášení Globální Evropa v roce 2006, jak víte, s Koreou, s Indií, s ostatními zeměmi už jsme eh, jednání měli za sebou, čili nebylo tam žádné moratorium na dvou strany dohody, jak tomu bylo na začátku po roce 2000. No všem Spojené státy to je něco jiného, protože naše dva systémy, oba systémy jsou plné ambicí, jsou to obrovské systémy, ambice jsou zde obrovské a obchodní kontakty obrovské a mm, celá, docela malé, čili podmínky u nás jsou jiné, obchodní než u jiný, od u jiných partnerů, pokud jde o vzájemné investice, obrovské rozdíly. I proto jsme velice důležitými vzájemnými partnery a velikost obou stran znamená to, že BTO samozřejmě, že ten dopad na VTO bude, bude pravděpodobně veliký. Musíme se podívat, zda, by to, zda to bude mít pozitivní nebo negativní dopad na VTO. V současné době Mm, se zatím nedokážeme shodnout jak v tom, jaký dopad to bude mít na celkový systém. Obchodní vztahy mezi EU a USA jsou prostě samostatnou kapitolou. V podstatě proto potřebujeme změnit vnímání na obou stranách. Nesmíme to podceňovat. Komise se jistě bude snažit. A nyní diskuse. bychom chtěli vytvořit takovou pracovní skupinu, studijní skupinu, která by monitorovala obchodní, ekonomické vztahy mezi EU a mnoha důležitými partnery, v rámci kterých samozřejmě i z USA. Já budu jakožto zpravodaj pro vztahy mezi Spojenými státy a EU budu členem této pracovní skupiny a dále stínoví zpravodajové tyto členové. From Alvi, Robert Sturdy from the ECR, Helmut Scholz from the uh, eh, GUE. And I would... A já jim tímto dávám slovo, nebo těm kolegům, kteří je budou zastupovat. Za EPP pan Daniel Gaspary. Vážený pane předsedo, Měl bych, eh, chtěl bych položit komisi následující otázky. Eh, v, před eh, summitem jsme vedli naštěstí mnoho diskuzí na plénu o transatlantickém partnerství. Například na mini plenáce zde v Bruselu jsme měli debatu, kterou tehdy pohnítil Robert Sturdy, která se věnovala otázce toho amerického aktu pro zaměstnanost a pracovní místa a já se chci zeptat, zda se o tomto tématu na samitu hovořilo a zda jsou v té věci nějaké výsledky. A druhá věc, usnesení Evropského parlamentu, které, který parlament přijal před samitem, jsme měli několik bodů. Ten první bod byl požadavek Evropského partnerství, part, parlamentu, abychom měli transatlantickou iniciativu pro růst a zaměstnanost. Po summitu se pan komisař de Gucht vyjádřil v tisku velice pozitivně a mě by zajímalo, ve světle této pozitivní reakce pana de Guchta na tento summit, jaké jsou konkrétní kroky, které se plánují a jaké jsou konkrétní obsahy těchto kroků a zda v příštích týdnech dostaneme ještě nějaké hmatatelné výsledky, tedy nejenom pouze zprávy v tisku. Děkujeme. Poprosil bych komisi, aby si poznamenala tyto dotazy. A nyní Maritie Šake z ALDE. Nějaké připomínky? Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž si myslím, že ta klauzule Buy American, pokud je o veřejné zakázky, to je důležitá záležitost, to bychom měli prodiskutovat. A otázky následující. Pokud jde o akční plán pro malé a středně velké podniky eh, pro 2010, o čem se diskutovalo, o čem se tam hovořilo, a dále obchodní překážky, které zde ještě hrají roli. Jedna z takových překážek se týká problematiky PSA, to znamená hovězí maso, zákaz této oblasti, zda se o tom hovořilo, jaká je poslední eh, aktuální situace na straně USA, pokud jde o odstranění zákazu dovozu z EU v tomto ohledu. A třetí otázka se týká dohody akta. O té už hovoříme dlouho. Zdá se, že je rozdíl mezi právním základem pro dohodu na EU straně a USA straně. Zatímco u nás by to byla závazná záležitost výkonné výkonná dohoda pro USA není závaznou, zda by to nemělo nějaký dopad na konkurenceschopnost EU, na naší pozici a proto bych se ráda zeptala, zda se vůbec na teku o tom hovořilo, že jsou zde tyto nedostatky. A já, jelikož jsem členkou delegace pro USA, ráda bych zdůraznila tu příležitost i oblasti komunikace, spolupráce Ehm, těch, kteří pracují ehm, za nás v rámci té koalej, teda americkou, za americkou stranu, protože máme možnost v rámci těchto jednání hovořit pravidelně s našimi protěžky ze Spojených států. A pan Stedano, děkuji. Pan předsedo, v podstatě většina věcí, o kterých jsem chtěl hovořit, už jste je zazněli. I otázka, kterou jsem předložil na plenáce, to znamená to, to Buy American, nakupuje americké produkty a tak dále. My jsme s Danielem předložili například i problematiku mm, Jobs for Growth, to znamená mm, pracovní místa pro růst. Já jsem se podívala na mm, ten dokument, který se nám mm, zaslali, konvenční překážky, tarify, sazby, kvóty a tak dále. Hovoří se zde o tom, a že se zavřenými dveřmi i netarifní překážky obchodu. A to ve všech kategorii. Hovořilo se zde například o veřejných zakázkách. Daniel už se o tom zmínil, čili otázka zní, jak bude komise sledovat, monitorovat tuto problematiku? Máte zde pracovní skupinu, která bude podávat informace v červnu v tomto ohledu a doporučení by mělo být v dispozici na konci roku 2012. Znamená to, že nás budete informovat, že to budete sledovat, nebo jsou to pouze slova. Máte skutečně pocit, že toto by mohla být oblast, ve které by komise, parlament, Spojené státy mohly spolupracovat, to znamená ta naše snaha Jobs for Growth, um, vy jste se zmínil o Indii, Indie ve svých v rámci jednání o FTA, rovněž hovoří o tom, že chtějí praco, více pracovních míst v Indii, které by podpořili růst. to rovněž, no, na to máme zájem u nás v Evropě, Spojené státy a rovněž, to bychom asi měli prosadit společně, proto bych se rád zeptal na váš názor. Dobře, a pan Helmut Scholz za e má slovo. Um, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval za opravdu mm, tyto důkladné informace o posledním teku. V podstatě poprvé si uvědomujeme složitost těch jednání, která se probíhají. Souhlasím s panem kolegou Kasparem v tom, my, plenárka i náš výbor, již několikrát jsme hovořili o tomto tématu ekonomická spolupráce, obchodní spolupráce se Spojenými státy. A myslím si, že TEC, tato transatlantická rada je velice důležitá, má to dopad na všechny ostatní oblasti. Otázka například pana předsedy, jak by to mohlo vypadat s FTA dohodami, to znamená pokrývat všechny ostatní aspekty které, teda, kterými pokrýváme naše vztahy s jinými zeměmi. My jste se o tom rovněž zmínil. To znamená, že jste diskutovali o globálních záležitostech, vztahu mezi EU a Spojenými státy i v jiných regionech světa. Pokud jste hovořili o strategických ekonomických záležitostech, nejenom o investicích, eh, ochraně duševního vlastnictví. Tak to asi pokrývá teda i dohodu akta například, nebo FTA dohody, tak kterou projednáme s jinými zeměmi, proto bych se rád zeptal, zda jste pro, už diskutovali o dopadech které to může mít v jednáních o těchto dohodách s jinými zeměmi, například s Afrikou, s Latinskou Amerikou, Azii, lidská práva, mm, environmentální standardy, mm, dále mm, podmínky pravidla prác, prác, eh, pracovní a tak dále. To znamená, že máme pracovní skupinu pro tu oblast pracovní míza růstu Jobs and Growth, to je výborná iniciativa, všem, co to teda znamená konkrétně. Ve čtyřce se hovoří o tom, že je to i prostor pro podniky ve třetích zemích, čili znamená to, jak se ptal pan Sterdy, že to vytvoří pracovní místa v Indii nebo i u nás v EU a jiných zemích. My samozřejmě nejsme proti tvorbě nových pracovních míst v Indii, ovšem, co to znamená konkrétně, pro jaké obory, co to znamená pro zaměstnanost na obou stranách pro EU i Spojené státy americké. A druhá věc? Zase jste hovořili i o PPP dohodách, o tom jste se nezmínil. Pokud se Spojené státy orientují na oblast Tichomoří, co to bude znamenat pro Atlantik například, nebo teda pro ty vztahy s Evropou. A další věc, Hovořili jste o důsledcích určitých dohod, které mají Spojené státy v konkrétních oblastech. Například teď jsme zmínili energetiku. Například ta nová strategie získávat, eh, získávat eh, ropu z nových zdrojů, například z, v Kanadě a ropné písky a tak dále, čili jste se hovořili na toto téma v rámci technických záležitostí, dále je to produkce energetická, úspory energetické, environmentální záležitosti a poslední věc. Vítám existenci skupiny na vysoké úrovni pro pracovní místa a růst A je zajímavé, že za naší stranu je tam zodpovědná, zodpovědné DG pro obchod a komisař pro obchod a ne pro zaměstnanost, pan Andor. Možná, i když zde máme konkrétní časový harmonogram, který, si nám, který jste nám předložili, to znamená, že už na konci roku 2012 bychom měli mít konkrétní právní podobu této spolupráce. Na všechny politiky, koherentní přístup mezi jednotlivými sektory a i z naší strany. Tak, aby všechny aspekty zaměstnaneckých politik, které jsou propojeny s ekonomickým rozvojem a jsou součástí růstu, aby tam byly zahrnuty od samotného počátku. Děkuji. Děkuji a nyní další členové výboru Bert Lange za SAD. Děkuji, pane předsedo. Když si prohlížím pracovní program komise, tak na příští dva roky se plánují dvě sdělení. To pro oblast obchod není příliš mnoho a proto se ptám, zda s ohledem na zprávy o zkuste teku, zda bychom neměli e, naplánovat, či komise neměla naplánovat a předložit ještě další dvě sdělení. Pan předseda na to poukázal. Jedná se o pozměněnou obchodně politickou strategii, která se oddaluje multinacionálnímu přístupu a stále víc jde směrem bilaterálních přístupů. O tom je zde třeba otevřeně diskutovat. Já očekávám od komise, že jasně řekne, jakou obchodně politickou strategii nyní bude zastávat. Existují indicie, které eh, tak jako, jak si ukazují tím směrem, že kolo z Doha je mrtvé. A takže je třeba si zvážit alternativy, ale je třeba o tom hovořit otevřeně a společně si zvážit, kde budou naše klíčové oblasti, na co se budeme zaměřovat. Druhá věc. Když se podíváme, na které všechny oblasti to má dopad, tak je třeba eh, si zvážit, jak do toho bude zapojen parlament. Bylo zde hovořeno o velice zásadních tematických oblastech, které spadají do působnosti parlamentu. A proto bych si přál ještě jedno sdělení od komise, které by objasnilo, jaké konkrétní vztahy chce mít k parlamentu a například ke společnému uh, definování mandátů pro vyjednávání obchodních smluv, aby, se tady, aby tady nedošlo k tomu, že se komise tak nějak osamostatní v tomto procesu. A další poznámka. Mně připadá, že je sice dobré, že se tady snažíme o společný přístup k těm standardům, ale chci k tomu podotknout, že podle mé zkušenosti standardy vždy byly používány jakožto vlastně zbraň pro konkurenci, že se to tedy jaksi používalo v negativním smyslu. Dobře víme, že je možné opravdu používat standardy a mezní hodnoty jako zbraň. Proto se ptám, máte nějaké konkrétní kroky? Zvážili jste již nějaké konkrétní kroky, abyste překonali tento postoj a tento přístup? Komise to byla spousta otázek a připomínek. Máte slovo. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím být stručný i vzhledem k tomu, kolik těch otázek bylo. Ten americký zákon o pracovních místech, růst, ne, o tom se na samitu nemluvilo. Proč? A proč? Především proto, že ten summit je hodně krátká akce. A za druhé, A to jsou důležité věci. Já myslím, že problém, proč je to důležité téma? Je to důležité téma, mluvilo se o tom tady v parlamentu a proč to neřešila komise? Já myslím, že máme celkem dlouhý seznam obchodních dohod z USA. Někdo mluvil o hovězím, Airbus, tón a zaměření samitu se nedá měnit tím, že se bude mluvit o všech těchto obchodních otázkách. Ale to neznamená, že jim nevěnujeme pozornost. Neustále probíhají jednání s našimi protějšky a já myslím, že i v dobré atmosféře. Problém je ten, že nás také omezuje naše vzájemné legislativní prostředí a vůbec není snadné najít společného jmenovatele. A tím se vysvětluje, proč se někdy musíme obrátit na Světovou obchodní organizaci, aby vystupoval jakýsi arbitr. A to není snadné, takže mrzí mě, že jsme o tom nemluvili. Ale o té problematice zákona o pracovních místech jsme mluvili na několika setkáních na okraji toho samitu a raditek. A neustále se tomu věnujeme. Také nesmíte zapomínat, že je to velice důležité pro prezidenta Obamu a pro jeho strategii, jak vytvořit a udržet určitý počet pracovních míst ve Spojených státech. Konkrétní kroky s tou pracovní skupinou pro růst a pracovní místa. Já myslím, že mu, to řík, mu říkali pracovní místa a růst, aby se to nemuselo nazvat dohodou o volném obchodu. A účelem je v podstatě vytvářet bohatství co nejlepším způsobem. Takže v prvním půlroce projdeme všechny možnosti, které jsou na stole a uvidíme, které budou nejslibnější. V polovině příští roku přijde zpráva, průběžná zpráva, aby potom na konci roku mohla být připravena konečná zpráva. V současné době sestavujeme tým Pracujeme na struktuře naší spolupráce a já už jsem tento týden podal zprávu NTPC, skupinám v radě. Teď mluvíme, teď jsme ve výboru INTA a já předpokládám, že vás budeme dál informovat. Nakolik budete chtít v této věci? Konkrétně další otázka spolupráce malých a středních podniků. Já vím, že vy o to máte zájem došlo k řadě kontaktů. Byly dvě velké konference v průběhu roku a tam určili několik věcí, ve kterých budou nadále spolupracovat. Jak by se měl podpořit obchod tak, aby to bylo důležité pro malé a střední podniky, tedy také o práci na osvědčených postupech, o poradenství pro malé podniky, pro malé a střední podniky a pro podnikatele. Také se konají pravidelné schůzky k tomu, jaké politiky jsou nejdůležitější pro malé a střední podniky. Samozřejmě na těchto setkáních jsme zaznamenali, že podíl malých a středních podniků, které vyváží v USA a v Evropě, se hodně liší a finanční a fiskální podmínky se také hodně liší. Takže jedna z věcí je, jak by mohla, jak by se mohly ty mm, obě strany navzájem inspirovat při hledání řešení. Z USA neustále probíhají jednání akta. Tam povaha té dohody neovlivňuje, jakým způsobem USA vystupují. Oni budou vázány touto dohodou a my předpokládáme, že jakmile ji podepíšeme a bude ratifikovaná, tak to bude dobře fungovat. My jsme nepředpokládali, že budou nějaké velké rozdíly v implementaci. Pokud jde o překážky v obchodu, už teď máme monitorovací mechanismus, strategie pro přístup k trhu. Mluvíme s podniky, s členskými státy, se všemi zúčastněnými a snažíme se vytvořit takový seznam překážek obchodu. Tam nejde vždycky o nějakou konkrétní legislativu, nějaký konkrétní předpis. Vždycky se musíte poradit s tím, s čím zápasí s podniky, abyste věděli, s čím zápasí. A nejde jenom o to, že se zaměříme na legislativu, ale hlavně na to, v čem spočívají ty skutečné překážky. Jsou to jen slova? Ne, já myslím, že to mnohem víc než jen slova. Já myslím, že jsme viděli opravdové skutečné závazky na nejvyšší politické úrovni. Je tady snaha zahájit takovouto spolupráci. Všichni víme, jak je to obtížné Nikdo to nechtěl uspěchat, než se zamyslí nad tím, co by se mělo udělat a co je proveditelné. O tom se často mluvilo, co je proveditelné. Aby to přineslo hospodářské výhody. Nejsou to tedy jen slova. Ale my nechceme snižovat význam této iniciativy. Já jsem říkal, že je důležité, aby to bylo viditelné na nejvyšší politické úrovni. V praxi to už děláme několik let. A je pravda, že toto bude lidi mnohem víc motivovat. A já myslím, že tato viditelnost přinutí také Spojené státy i nás, abychom opravdu uvažovali o tom, co můžeme udělat. Nestačí přidělit to nějakým úředníkům, musíme to prostě dělat. Vyhlídky na dohodu o volném obchodu, rozhodně, jak jsem říkal, je to hodně vysoko mezi prioritami této skupiny, i když to tam není výslovně uvedeno. Na naší straně neuvidíte nikoho, kdo by chtěl vydávat větší peníze, protože jde zatím opravdu o posouzení proveditelnosti a posouzení hospodářských výhod. A musíme se také zamýšlet nad celou řadou předpisů, které jsou překážkou v obchodu. A to souvisí s těmi překážkami v obchodu, které jsou jakoby eh, neoficiální. A to bude opravdu těžké. Nicméně s velkým zájmem očekáváme zahájení těchto diskuzí se Spojenými státy. podmínky pro společnosti v třetích zemích, vytváření pracovních míst tam nebo tady, já bych řekl, že to není nějaká dohoda nebo vláda, která vytváří pracovní místa. Vytváří je podniky, malé a střední podniky nebo jednotliví podnikatelé. Já myslím, že úlohou vlády je nastavit správné podmínky, podmínky, které přispívají k vytváření těchto pracovních míst. Takže někdy možná není snadné říct, kde se budou pracovní místa vytvářet, ale já myslím, že musíme mít na paměti, že nárůst obchodu přináší také nárůst bohatství a naopak nárůst bohatství přináší, přináší víc pracovních míst. Ale pro vládu je opravdu těžké poměřovat počty pracovních míst, která budou vytvořena na základě jednoho konkrétního opatření. Ale jisté je to, že nárůst obchodu vytváří podmínky pro vytváření více pracovních míst. PPP, o tom se nemluvilo, protože se to netýká našich transatlantických vztahů, ale do jisté míry vlastně ano, protože je pravda, že Spojené státy projevily velký zájem o tu pacifickou část svého pobřeží. A já myslím, že je to z politických důvodů, ale také proto, že se možná očekává, že se rozšíří obchod, bude se vytvářet další bohatství, ale vzhledem k současným problémům, když se podíváme na partnery v EU, tam jsou menší problémy. Naše trhy jsou otevřenější, tarify jsou vyšší na straně Ázie než na straně EU. I stejné je to s překážkami v obchodu, takže mě připadá celkem normální, že nejdřív se věnujete té straně, na které jsou problémy a budete zvažovat partnerské vztahy. Ale to neznamená, že nemůžeme něco dělat lépe. A proto máme tu pracovní skupinu. Energetika, to je spíš asi otázka pro Radu pro energetiku a konkrétně u Kanady. To souvisí s vyjednáváním SITA, které probíhá s Kanadou. O tom pravidelně podáváme zprávy. Vy víte samozřejmě dobře, jaké máme stanovisko. A pokud vím, tak se o tom výslovně nemluvilo na té radě. Ta pracovní skupina, proč komisař pro obchod a ne jiný komisař, já myslím, že musíme mít na paměti, že všichni komisaři pracují v kolegiu. Žádný komisař nepracuje izolovaně. A proto jsme se domnívali, že z operačního hlediska bude nejvhodnější jmenovat komisaře de Kuchta, aby nad touto prací dohlížel, ale samozřejmě to bude dělat v úzké spolupráci s ostatními kolegy. Pokud je o to sdělení a pokud je o komunikaci obecně, když to nebude jenom DDA a nadnárodní komunikace a nadnárodní přístup k obchodu. Něco takového jsme vlastně dělali už v roce 2006, jak už jsem říkal. Bylo to posíleno letos sdělením komisaře Leguchta, který to sdělení předložil tomuto výboru, pokud si vzpomínám, A není to odchylka od toho vícestraného přístupu. Na všech sůzkách ve Washingtonu jsem slyšel, že se stále držíme vícestraného přístupu. Domníváme se, že je nejlepší pro všechny. Ale musíme konstatovat, že teď máme problém nevíme, jak ho vyřešit ku prospěchu všech stran, všech partnerů. Také jsme od řady obchodních organizací v USA slyšeli, že nejsou spokojené s tím, na jaké úrovni teď probíhá jednání. Mysleli jsme, že v loňském roce došlo ke změně stanoviska v USA, ale na straně USA to prezentovali jenom jako upřesnění jejich pozice. A nevíme, jak bychom mohli zajistit úspěch další konference ministrů. Myslím si, že je opravdu důležité nepovažovat to za nějakou náhradu toho vícestranného přístupu, ale jako doplněk. Kdybychom se drželi jenom toho vícestranného přístupu, měli bychom určitý způsob, jak přinutit naše partnery, aby přijali podmínky, které jsou dobré pro všechny na vícestranné úrovni naše konkurence by byla ve výhodě, pokud by dál vyjednávala bilaterální dohody. A jde o to, že když vyjednáváte bilaterální dohody, měli byste vyjednávat dobré bilaterální dohody. Ty, které můžete považovat za stavební kameny vícestraného úsilí. A já myslím, že takové stanovisko budeme obhajovat ve vyjednávání. A na závěr něco ke standardům. Jistě, do jisté míry se standardy považují a využívají jako nástroj, který má chránit určité trhy. Je pravda, že do jisté míry je to konkurenční nástroj. Na druhou stranu, já myslím, že konkurence, které čelíme na straně USA i EU, spočívá v tom, že tolik našich společností je tolik provázáno investicemi, přímé zahraniční investice jsou opravdu důležité v obou směrech. My jsme navzájem největšími investory na světě. A to znamená, že naše podniky jsou skutečně provázané. A to znamená, že je v našem zájmu, abychom na základě standardů a norem prosazovali naše zájmy a koncepce i co se týče úrovně ochrany občanů, prostředí a tak dále. Musíme to využívat jako nástroj, jehož pomocí budeme bojovat proti třetím zemím, které nemají vždy, abych tak řekl, kvalitu na stejné úrovni. Já myslím, že v současné době jsme svědkem přesunu od čistě národního přístupu ke stanovení standardů není tomu přístupu vždycky úplně cizí protekcionismus. Nicméně začínáme chápat, že musíme spolupracovat na takových standardech. A musíme to, anebo teoreticky dělat to horizontálně opravdu těžké, protože podniky, o které v podstatě jde uplatňování takových standardů, je tady velká síla podniků. Můžeme to udělat na několika dobrých příkladech kdy podniky skutečně tuto iniciativu podporují, třeba inteligentní sítě. To je rozhodně první příklad, kde jsme viděli takovýto velký zájem podniků o společný přístup. A já doufám, že se nám to brzy podaří rozšířit i na další oblasti. Pane předsedo, já nechci protahovat diskuzi, ale jsem ve vašich rukou, pokud máte další dotazy nebo pokud jsem něco zapomněl. Děkujeme. Ano, čili budeme mít určitě mnoho dalších příležitostí v následujících několika měsících, v dalších jednáních. To je opravdu skvělá příležitost zahájit práci právě na této oblasti spolupráce mezi USA a EU. Proto navrhujeme všem, aby se se mnou spojili stínoví zpravodajové, ostatní kolegové, abychom začali pracovat eh, i v rámci našeho týmu, který jsme vytvořili a mohli sledovat, monitorovat pokrok v práci této skupiny na vysoké úrovni. Další důležitá věc, která eh, a další věce, které jsou důležité z jako výsledky washingtonského jednání na konci minulého měsíce. A tím ukončíme tento bod našeho dnešního programu. Děkuji vám a dostáváme se k bodu číslo 13. Současný stav dohod o hospodářském partnerství. Opět jde o výměnu názorů s komisí jelikož my jsme dali souhlas dočasné dohodě EPA, neměli jsme možnost se vrátit k jednáním o jiných dohodách EPA s jinými regiony AKT. Ovšem víme, že technické, technická jednání s ostatními regiony v posledních měsících probíhaly, například s východoafrickým společenstvím, dále rozvojím společenstvím Jižní Afriky a i se západní Afrikou. Vzhledem k těmto jednáním a s ohledem na trojku, na další meeting trojky na ministerské úrovni 12. 12. zde v Bruselu, si myslím, že je vhodný okamžik získat informace, aktuální informace o posledním vývoji několika teda v posledních měsících v této oblasti pro nás, pro všechny je nesmírně důležité mít možnost si vyslechnout komisi k tomuto tématu. Komisi zastupuje paní Sandra Galina a Ben Napnau. Takže komu, komu předám slovo? Paní Galina, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste zahrnuli tento bod na dnešní pořád jednání. Aktualizace přichází opravdu včas. Příští eh, mm, týden budeme mít společné ministerské jednání, takže budeme mít možnost se sejít se všemi ministry AKT zemí zde v Bruselu. Ráda bych začala takovým obecnějším pohledem. V rámci jednání prostě nemůžeme nikdy předvídat, kdy dokončíme tu kterou oblast. Já jsem sama pracovala na jednání, kde jsme už byli opravdu blízko um, celé dohody o balíčku, například 2008 balíček ohledně DDA. Čili um, nic není jisté ani v životě, ani v jednáních, pokud jde o očekávané výsledky, čili já nebudu vytvářet nějaká falešná očekávání v tomto ohledu. Ovšem ráda bych řekla to, že v roce 2011 jsme viděli obrovský nárůst aktivit na tomto poli řekla bych, díky aktivitám nebo dynamice našeho komisaře, který se věnoval této oblasti mm, z politického hlediska rovněž a přináší to <clears throat> dobré výsledky, protože to stimulovalo proces jednotlivých jednání. Dovolte příklad eh, mm, Střední Afrika. My jsme tam měli takové období, kdy jsme se stáhli spíše asi dva roky, tam se v této oblasti nic nedělo. Ovšem důležité je poznamenat to, že to jsou právě oni, tito partneři, kteří požadovali obnovu jednání. My jsme začali takovým velice formálním jednáním v prosinci loňského roku pokračovalo pět jednání, obchodní jednání, ti, kteří víte, jak obtížné je eh, pracovat na technických jednání a kolik přípravy to vyžaduje tak si jistě dokážete představit, že pět společných jednání nebylo jednoduchých, nebylo snadných. Proto jsem nesmírně šťastná, že k tomu došlo a že zde máme takové to světelko na konci tunelu v našich jednáních se Střední Afrikou. Další příklad. Východní Afrika, EAC, to je východoafrické společenství. Integrační proces je tam mnohem dál než ve střední Africe. A zde jsme měli trochu problémů. V Dar Salámu proběhlo problematické jednání a proto obě dvě zúčastněné strany se trochu stáhly. Trvalo, eh, vzali si čas na rozmyšlenou, ovšem v září proběhlo dobré, kvalitní jednání, které se týkalo především procedurálních, procesní záležitostí, ovšem technické aspekty pro tento region už byly tak pokročilé, že v podstatě mm, důležité bylo nalézt určité východisko, jakési politické gesto, jak se dostat z této patové situace a pokročit v politických jednání. Já se vidím pozitivní možnost dohody, nechce vytvářet nějaká falešná očekávání, ovšem mm, ta propast, která mezi námi je, je, řekla bych, relativně malá. Západně Afrika, obrovský region, 16 zemí. Na jedné straně veliké země, malé země, i zde proběhla intenzivní technická jednání, čtyři kola, dvě s vysoce postavenými úředníky. Technické prvky se nám zredukovaly na balíček, který v podstatě už je ministerským balíčkem do jisté míry. Pouze tři oblasti požadují ještě technické objasnění některých věcí. Musíme si uvědomit, že tento region vyjednává prostřednictvím ECOVASu. Důležité, aby měli politické zastoupení, ovšem ECOVAS zatím nemá svého předsedu, čili nevíme, jak rychle budeme postupovat. Ovšem technicky za to odvedli jsme výbornou práci. Sadek. Další velice důležitý region, protože Eh, jedna z zemí BRICu je součástí té, tohoto uskupení. Čili velice důležité je podívat se na výsledky tohoto jednání z našeho hlediska EU. Jsou podle mě všechny položky na stole. V minulosti tomu tak nikdy nebylo. My jsme předložili náš návrh, naši nabídku a myslím si, že to teď bude vyžadovat určitou politickou vůli Otázka je totiž jednoduchá. Máme dostatečné prostředky pro to, aby jsme přemostili určité, řekněme, mm, zásadní stanoviska, pozice, nebo máme prostředky dosáhnout mm, určitého úspěšného výsledku mm, akceptovatelného pro všechny, vzhledem na velice heterogenní region. A dále je to ESA, nesmírně komplikovaná oblast. Máme zde dočasné EPA dohody ve třech zemích. Z těch čtyř už došlo k mm, uznání tak mm, předběžné žádosti, ratifikační proces Zimbabwe údajně probíhá řádným způsobem, pravděpodobně bude tento proces dokončen, čili velice pozorně sledujeme celou záležitost. Vše máme pocit, že tato země, podobně jako, ostatní, jako i ty tři země zbývající, chtějí zajistit stabilizaci podnikatelské sféry. Mm, to je něco, co vítáme a vidíme pozitivně. Ukončila bych svůj příspěvek. Zde ráda bych odpověděla na jakékoliv vaše dotazy a um, podrobnosti, pokud by vstanou z diskuze, abych se nemusela hovořit podrobně úplně o všem. Děkujeme, říká pan předseda. Zahajujeme diskuzi. pravodajové, pravděpodobně budou mít zájem, pokud jde o dohody EPA. Pan Robert Sterdy je prvním. On je zpravodajem pro, ano, pro sadek, pro uskupení zemí Jižní Afriky. Ano, děkuji za slovo. Rád bych poděkoval i komisi. Omezím se pouze na oblast Sadeku. Právě jste se zmínila o tom, že jedna z těchto zemí je právě zemí Briku. Máte pocit, že určitá iniciativa zde byla trošku ztracena, určité množství energie jsme ztratili, protože Víme, že Jižní Afrika, jak se jde téměř sama svou vlastní cestou. Jaký máte vy pocit? Zda to záleží, nebo zda, zda jim vůbec záleží na um, ehm, dohodách EPA v podstatě v rámci obchodních jednání, jdou svým vlastním tempem směrem. A to samozřejmě může mít negativní dopad na ty ostatní země. Děkuji. Helmut Scholz, Východní Afrika? Děkuji, pane předsedo. Nejenom já no, nebudu hovořit jenom o svém regionu, obecně budu hovořit, protože poté, co jsem si vyslechl komise, takže ty termíny pro dohody o usnadnění obchodu, podle mě to, jak se nebere v potaz stávající situaci v jednáních o dohodách EPA a to vedlo k tomu, že společné shromáždění v Lomě a KT zemí to kritizovalo nebo dokonce hovořilo i o určité nestabilitě, nejistotě. Některé země to kritizovaly tímto způsobem. Otázka mohlo by to ještě více zkomplikovat další pokračování jednání nebo tu stávající situaci, kterou jste nám popsala před chviličkou a zároveň, co to znamená? Co to, jaký dopad to má na vyjednání těchto dohod? A pokud jde o východní Afriku, rád bych se zeptal, s kým nebo se kterými zeměmi konkrétně projednáváte tyto věci? Zambie, to je jedna, nebo Malawi, nebo Sudán? Nemám nějaký jasný obrázek o tom, s kým a o čem jednáte. A pokud tam zatím ještě nejsou tyto země zahrnuty do těchto jednání o dohodách EPA, budou to teda samostatné dohody potom s těmito zeměmi a Tichomoří. Země v Tichomoří navrhly takový obecnější přístup, například pro oblast služeb. Komise, pokud vím, navrhovala místo toho <clears throat> dohodu pouze s některými z těchto zemí. Proto se chci zeptat, proč tak to komise postupuje a zda by nebylo lepší pokračovat v jednáních se všemi zeměmi, mm, trošku pomaleji, protože každá země je jiná ale prostě udržet tento přístup celého regionu. Děkujeme, pan Daniel Kaspary. To, to bude východní a jižní Afrika. A střední Afrika, tam zpravodaje nemáme zatím, není k dispozici západní Afrika. A nyní pan Bert Lange, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě věci. Za prvé, to je obecnější povahy. Otázka. Jak, eh, v jakém stavu jsou vyjednávání s vyjednávání dohod EPA v souvislosti s reformními snahami, tedy se snahami zreformovat režim GSP? Je očividné, že některé země mají zájem na tom, aby uvedli v soulad dohody EPA a e, režim GSP. Nechtějí ztratit výhody, které jim poskytuje tento režim. Je možné, že z evropské strany je tato skutečnost využívána k tomu, aby se vyvíjel nátlak při vyjednávání? Totiž, že řekneme, nebo že hrozíme, že pokud tedy nesouhlasí s dohodou EPA, že by mohli ztratit svůj režim GSP a Druhá věc, týká se to těch zemí sadek. Říkáte, že to je otázka politické vůle. To vidím zcela stejně. Když si připomeneme například dohodny vyjednávání o dohodách volného, o volném podku, obchodu v letech 96 až 99, tak tam přesně vyvstala otázka. Otázka, jakým způsobem můžeme poskytnout zemím Jižní Afriky politickým způsobem rozvojové nas, nasměrování. A to je nyní stejná situace. My musíme přeskočit svůj vlastní snín a poskytnout jim perspektivu rozvoje. My v Evropské unii pomocí našeho nařízení o cukru a, a pomocí naší politiky cukru, nedostatek cukru a my jsme doufali, že dovezeme cukr za ceny, které jsou běžné na světovém trhu. K tomu ovšem nedošlo, takže strana poptávky má problémy. V Jižní Africe existují producenti cukru a často jsou to drobní producenti, které tedy, kteří mají perspektivy rozvoje. A my jim nenabízíme možnost výhodně dovážet cukr do Evropské unie za výhodná cla. A to by prostě mělo být i z ideologických důvodů. Nebo my tuto možnost neposkytujeme z ideologických důvodů a já potom chápu, že oni prostě nesouhlasí s takovou dohodou. Děkuji. Pan žádal za zelené. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, obchodní vztahy, o, kterých, které popsal kolega z komise, to je jasné. Poukazuje to na to, že dochází, ano, pokud je tam více obchodů, je tam více pracovních míst, my to tak vidíme často zde z Bruselu. Ovšem možná bychom se mohli zabývat jednotlivými regiony, sektory, um, úrovní rozvoje. V tomto konkrétním případě si položíme otázku, pokud jde o ten postup Evropské komise. Já nevím, já jsem to úplně nepochopil, jak je teda timing, jak je to načasování Evropské komise v tomto ohledu a jaký je skutečný cíl toho postupu, který vidíme ze strany komise, nebo vůbec toho tlaku, který vidíme mm, ze strany asi 18 zemí AKT, které prostě nechtějí mít tyto dohody o ekonomickém partnerství Vidíme, jaké jsou ty mm, podmínky obtížné, víme, jak to začalo. Pascal Lamy, který chtěl, aby to kolo doho, z, do, mm, bylo um, ukončeno právě tou dohodou s dohodami z Kotonu. Víme, co to znamenalo pro nás, víme, jak ta jednání byla obtížná. ovšem najednou máme pocit, že celková ekonomická světová situace je velice dobrá. Situace těchto AKT zemí je tak eh, pozitivní, že prostě bychom měli co možná nejrychleji chtěli podepsat nějaké nové obchodní dohody a já to jaksi nechápu. Já nechápu tento tlak, proč k němu dochází tímto způsobem. A druhá otázka, jaké studie dopadu bychom mohli realizovat v těchto zemích a zároveň určité analýzy, například určitých preferenčních dohod, například, já nevím, ekonomický dopad, sociální dopad, environmentální dopad. Zda máme takové informace k dispozici, pokud ano, zda byste nám je mohli poskytnout. Třetí záležitost, jakou roli bude hrát Evropský parlament v tomto ohledu. Například změna statutu znamená to, že parlament bude eh, přidružen i v tomto případě, že by došlo ke změně statutu. A poslední záležitost, jediná dohoda, která skutečně funguje a která by měla fungovat, to je dohoda s zeměmi Careforum. Nějaká bilance tohoto, eh, této dohody by možná byla záhodná. 5. prosince došlo tento týden takové mm, schůzce, která to měla hodnotit. A u kulturních například záležitosti se hovořilo o tom, že je to určitý deficit, určitý nedostatek podpory realizace dohody, která byla vyjednána. A u Carrefoura tam například vidíme několik eh, oblastí, kde v podstatě ta, ta konečná podpora implementace dané dohody neexistuje. Čili toto bych se chtěl rovněž zeptat, jak to teda vypadá v rámci jednání se všemi zeměmi AKT. Děkuji. Děkujeme. Pan Rinaldi za skupinu ALDE. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám pocit, že Evropská komise vynakládá opravdu záhodné, dobré úsilí tímto směrem. Chtěla by, aby se dokončila jednání do roku 2013. Ovšem, myslím si, že je docela riskantní to takto mm, oznamovat takové cíle, eh, takové termíny, protože těm vyjednavačům z AKT by to dalo, dodalo jaksi zbraně tímto způsobem. A my už takové zkušenosti máme z minulosti a myslím si, že to asi není nejlepší přístup. Pokud totiž budeme chtít splnit takové časové cíle, tak se chci zeptat, do jaké míry by komise byla pružná, ochotná Mm, rozšířit jednání, například eh, omezení v oblasti exportu a tak dále. A rád bych se zeptal, zda jste ochotní tyto nové termíny, lhůty mm, 2013, zda jste ochotní to eh, mm, zkombinovat s takovým, řekněme, přístupem obtížnějších jednání. Druhá věc, země Karifora. To je důležité, nesmírně důležité jde o první plně plnohodnotné dohody EPA. Já jsem místo předsedou delegace pro země Karefora. Jistě jsou zde problémy. Je zajímavé si uvědomit, že člověk, který řídí tu mm, implementační skupinu Brantford Izek, řekl, pan kolega Žado o tom přesně rovněž hovořil, Nedostatek lidských zdrojů nás trápí, nedostatek informací, nedostatek finančních prostředků, aby došlo ke skutečné implementaci této dohody. Pokud nejsme schopni prokázat našim partnerům, že jediná plnohodnotná dohoda je zde k dispozici se všemi výhodami, funkčná a tak dále, tak to si myslím, že se vlastně tímto připravujeme o úžasnou vyjednávací zbraň. Pan předseda bohužel bez mikrofonu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám dotaz, protože já jsem stínovým zpravodajem pro Afrika, Afriku pro několik regionů Začíná nám to připomínat eh, jednání z toho, jak si jsme se zasyklili. Každých šest měsíců to představuje určitou, že vznikne nějaká jiskřička naděje, ovšem trvá to léta, nic se neděje, máme nějaký aspoň plán B pro některé regiony, některé země, že bychom dokončili aspoň něco ze sedmi, osmi, deseti 15 zeměmi jednáme, jedna představuje problém, tak to prostě nepodepíšeme s tou zemí, pokud je tomu tak. Nebo, nebo to vypadá podobně jako jednání s ASEANem, kde Myanmar představoval obrovský problém. Oni tenkrát tvrdili, pokud to nepodepíšete se všemi, tak to nemůžete podepsat s nikým. Čili chtěl bych se zeptat, zda máte nějaký plán B a pokud ano, jaký? Děkujeme, říká pan předseda. A vracíme se opět na obracíme se na komisi. Opět to bude paní Galina nebo kolega pana Pnal. Já jsem šéfkou naší skupiny, takže vystoupím já. Já jsem viděla, že některé věci se tady opakují, abych tak řekla. Je jasné, že pozorně celou věc sledujete. Já se pokusím odpovědět na otázky a snad vám také k tomu dát ještě další informace. Navázala bych na poslední otázku. Vy víte, že jsem vyjednávala dohodu s Chile a s Mexikem. Musím říct, že EPA nikdy neměly být snadné dohody a musím říct, že ten proces vyjednávání mi připadal úplně normální. A kdybyste byli při tom jednání, které jsem vedla já, já tady pozoruji takový cynický přístup. Něco takového tady vůbec není. My jsme opravdu konstruktivní. Já si myslím, že u celé řady těchto regionů se snažíme přinést celý balíček. Rozhodně v celé řadě případů budou muset zasáhnout politici. My děláme tu technickou práci a můžete se být jistí, že když se sejdou, technici jsou opravdu konstruktivní. A musím říct, že já rozhodně vždy respektuji své protižky. Já jsem právě byla ve střední Africe. Víte, že tam máme výborné vztahy a lidé nás uznávají, líbí se jim, jak vyjednávám. A říkám to ve vší skromnosti a říkám to proto, protože mám ráda dobrou atmosféru, nemám ráda agresivitu. Takže já rozhodně nikomu nedávám pistoli k hlavě. A k těm otázkám. Především se zaměřím na ty nejzajímavější. Jižní Afrika. Svět se, svět nás sleduje. Co sleduje v Jižní Africe? Upřímně řečeno, když vyjednáváte o EPA, tak vidíte, že jsou tam obrovské zájmy. Tyto zájmy mohou mít nejrůznější příčiny. Je možné, že oni mají pocit, že agenda EPA něco přináší na jejich trh. A to nemusí být jenom sadek. Já vidím, že někteří partneři, zvlášť v oblasti služeb, trpí nigerijskými společnostmi, které si prostě vybírají ty dobré podniky, ty, které jsou ziskové. Takže pro nás je to mnohem obtížnější Jižní Afrika k tomu v těch eh, zemích přistupuje jinak. Ale to není žádná nemoc, kterou trpí jenom Jižní Afrika. Třeba v Alžírsku máme oligopolie cementářské a je opravdu těžké neovlivňovat čistě obchodní jednání. Takže musíte mít na paměti, to je věc, kterou musíte mít na paměti i mých odpovědí, že u EPA nejde jenom o to, co dělám já, nebo dejme tomu u EU a naši partneři v tomto regionu. Zásadním faktorem u EPA je to, že když otevřeme ty kvóty, přitáhne to investice. Já jsem minulý týden s vedoucími s vedoucí delegace z Papuaní Gviny mluvila o tom, že musíme přesměrovat podporu protože dochází k velkému přílivu investic do Papua Gviny, tam to vítají. A ze závodu pro 20 tisíc pracovníků se stane závod pro 50 tisíc eh, pracovníků. A aby se to stalo, musíme jim pomoct v energetice. A ty investice pocházejí z Filipín. A ti rozhodně v blízké budoucnu nebudou mít otevřené kvóty. Takže berte EPA jako něco, co vytváří příležitost přivést investice do těch zemí, které to potřebují. A s tím bych řekla, že Jižní Afrika je rozhodně obrovský partner při vyjednávání EPA. My jsme teď předložili nabídku, myslím, že to vám říct mohu, jejímž záměrem je uklidnit, nebo spíš reagovat na žádosti Jižní Afriky. Já myslím, že ta slavná čelská dohoda, čelské podmínky, o kterých jsem jednala před několika lety, se teď konečně dostávají i do Jižní Afriky s dalšími dovolkovými prvky. A tady, když dovolíte, aniž bych odpovídala na všechny konkrétní otázky jednotlivě, je zajímavé říct, že Jižní Afrika vždycky mluví jakoby dvojace. Vždycky má zájem o regionální integraci, ale potom je první, kdo to naruší. Byla to první, země, která porušila TDCA. A to rozhodně nevede k regionální integraci. A teď u EPA je tady opět jakýsi ten zájem o rétoriku, o regionální integraci, ale především musí být spokojená Jižní Afrika. Takže, jak říkám, celá otázka vychází z toho, nakolik můžeme uspokojit nás A my prostě stejně jako k tu nemůžeme přistupovat k Jižní Africe, to je ta základní hranice, to by se z politického hlediska nedalo obhájit. Jak byste to obhájili? To je trošku těžké. Takže z technického hlediska je to proveditelné. I vaším prostřednictvím, prostřednictvím europoslanců, protože já se často setkávám členy společného výboru EU AKT. Pokud vybudujeme takovouto důvěru, protože to nám tak trošku chybí, ta důvěra, ta jistota, že můžeme přistoupit k liberalizaci, protože slovo liberalizace připomíná takové ty recepty IMF. A ty to nechaly určité stopy. Takže je třeba říct, že je to jakási ukočírovaná liberalizace. Budete schopni liberalizovat jenom to, co potřebujete, abyste postoupili nahoru v tom řetězci přidané hodnoty. Řekla bych, že Jižní Afrika je obtížný prvek v té rovnici, ale z technického hlediska je to proveditelné. A teď jde o to, aby se trošku přiblížily ty politické roviny. Takže v komisi by nám opravdu pomohlo, kdybyste tento nedostatek politické důvěry řešili. Věřte nám, my jsme váš největší komerční partner, ale i partner z hlediska spolupráce a rozvoje. A pomůžeme vám. Upřímně řečeno, když jsem vyjednávala ty dohody v minulosti, jsem velice hrdá na to, že jsou to funkční dohody. A já chci, aby úspěšná byla i tato dohoda. Musí to být dohoda udržitelná. Jak jsem říkala, někomu dávat pistoli k hlavě ne, to nejde. Možná se k tomu ještě vrátím, ale myslím, že k tomu Sadeku už jsem něco řekla. A teď, pokud jsem pochopila pana poslance Šolce správně, on mluvil o tom, že došlo ke změně nařízení a to možná vyvíjí tlak na to, jak to zapadá do vyjednávání. Možná vás překvapí, ve skutečnosti se občas objevují překvapení, okamžitě po té změně, pokud o přístup na trh, jsem byla v těch zemích, kterých se to nejvíc dotýká. Co mám na mysli? Z těch 18 jezdím do těch, které nejsou LDC a které možná o něco přijdou, pokud je o přístup na trh. A shodou okolností chci říct, že i pro nejméně rozvinutou zemi, aby se vrátila k režimu EBA, to není nic dobrého protože přicházíte o tu kumulaci, nejde jenom o přístup na trh, je tam i ten pilíř spolupráce, který se s tím pojí. Takže upřímně řečeno, EBA ano, je to dobrý nástroj, ale je to nástroj jednostranný. Je to jakási charita pro tyto země. Ale u EPA a LDC to jsou smluvní vztahy. My můžeme říct, nám se nelíbí vaše pravidla, nemůžete vyvážet, a budete potom v dlouhé frontě zemí, které nemají nějaké výhodnější vztahy, výhodnější podmínky. Já jsem zmínila konkrétně tři země, protože jsem se setkala s ministry obchodu v těchto zemích. To je pobřeží eh, Slonoviny, Ghana a Kamerun. A v těch ostatních devíti zemích tam jsem se setkala s vedoucím kabinetu nebo se stálým tajemníkem. Všichni to berou jako něco nevyhnutelného, protože vědí, že VTO, a my, jsme, my v tom vztahu nejsme sami, VTO sleduje, co se děje a a toto říkám mimo záznam, někteří z těchto politiků to potřebovali, protože oni chtěli, abych tak řekla, své vlastní politické prostředí, nebo chtěli to prostředí trošku popostrčit směrem gratifikaci. A my jsme říkali, my musíme zajistit ty preferenční podmínky. A mluvilo se často o tom, že když se to dělá individuálně, tak se podkopává ten regionální proces. To není pravda. A minulý týden v Kamerunu jsme měli dlouhou diskuzi, kterou jsem nevedla já, ale stálý tajemník pro obchod, nebo spíš pro e- ekonomiku, ekonomiku, to je důležité, na semináři. Ty dočasné EPA to jsou věci, které můžete mít, pokud chcete zachovat tu jednotnost systému nebo něčeho, co může fungovat na základě určitého přístupu, pokud je o přístup na trh. A když podepisujete regionální dohody, ty komplexní dohody, je tam ustanovení, které uvádí, že tato dohoda má přednost před veškerými dohodami, které byly podepsány předtím a které byly takovými dočasnými dohodami. Takže toto prostě směřuje všechno k jedné věci. A pak je tady další věc, musíme být upřímní. Byl tady určitý odpor ze strany zemí, které neudělali krok vpřed. Nelíbilo se jim, co udělali ty ostatní, ty, které skočily do vody jako první. V Jižní, Jižní Afrika je schopná trošku vyřešit ty neshody nebo nesrovnalosti z minulosti tom současném procesu to pocitujeme stále méně, jistě občas se to objeví. Třeba Kamerun něco dělal solově, to není dobré, ale skutečnost, že jsou tady ustanovení, Já myslím, že to rozhodně takovéto věci vyvolá dobrou atmosféru. A pokud jde o tu konkrétní žádost EZA, s kým vyjednáváme? To je dobrá otázka. Protože my v podstatě vyjednáváme jenom se čtyřmi zeměmi, které už teď mají dočasnou dohodu. Takže úplně mimo záznam, někdy je opravdu těžké zdůvodnit vůbec takové vyjednávání. Protože se může stát, že nakonec budeme mít úplně stejný počet zemí. Na druhou stranu bych řekla, že když ten proces začal před několika lety, Šlo o to, že Malavy a Zambie se také připojí a snad také komory na Súdán nebo Džibutis nebudu čekat se za tajným dechem. Já si opravdu myslím, že ty se nikdy nepřipojí, protože ty mají režim EBA, vyhovuje jim, nechtějí nic víc, nepotřebují nic víc. Ale země, které chtějí víc, jsou právě ty, i ty země LDC, třeba Mozambik, Uganda, ti pochopili, že nechtějí být navždy zeměmi LCD, chtějí smluvní vztahy, nechtějí ten status. I když jim stoupnou příjmy, to je jedno, jaký parametr si zvolíte. Už to nebudou LDC, ale stejně budou mít volné kvóty pro EU, nebudou si s tím muset dělat starosti. Takže k té otázce o vazbu mezi stavem GSP nebo návrhem GSP bez ohledu na to, co si o tom myslíte. A o tom vyjednávání EPA nebo o té situaci. To je opravdu zajímavá situace, protože máme tady případ eh, Kapverd to už nebude LCD, takže zřejmě se dostane ke GSP+, což je velmi dobré, ale to oni by možná úplně nechtěli. Oni by chtěli EPA. EPA je zatím regionální, takže pořád se musí počkat, než to dozraje. Ale já myslím, že je pravda, že v určitém okamžiku, a to byla další věc, o které se mluvilo, o které nakonec mluvil stínový zpravodaj pro Afriku. A totiž je o to otázka toho, že to podepíše někdo nebo všichni. Já myslím, že to je technická záležitost. Naši afričtí protějšti stále častěji chtějí větší flexibilitu, flexibilnější přístup k této věci. Je to zajímavá právní záležitost kdybychom to měli rozvést, trvalo by to trošku dlouho, ale je to zajímavé. Takže je tady určitá vazba, zájemná závislost. Oni vidí, že GSP jim nedá to též, co EPA, takže chtějí EPA. A v jistém smyslu cena, za kterou za to musí zaplatit, je pro většinu z nich přiměřená, protože opakuji, jedná se o omezené otevření trhu, rozhodně se to nedotkne těch míst, kde mají pracovní místa, nebo nemají nějaké citlivé odvětví, například úplně vyloučeno je zemědělství. A já mám štěstí, protože stejně jako ostatní vyjednavači i při předchozích vyjednáváních nemám teď kontraefenzivní agendu. A teď Pacifik služby, na to jsme přistoupili, protože jsme vždycky říkali, že nepotřebujeme teď komplexní dohodu o všech aspektech, o těch aspektech, nebo je zajímavé, že někde některé země chtějí postoupit ku předu. U služeb je to opravdu přeměřené, protože i když je to text o službách, tak to máme ve střední Africe, to je jediný region, kde máme opravdu text o službách, který má 43 stránek ty závazky se málo kdy přijímají na regionální úrovni, protože to pak předpokládá, že oni mají vlastní, abych tak řekla, regionální trh, který už je regulovaný. A to je tak trošku obtížné. Takže berte služby jako něco navíc pro takové země, jako jsou třeba Kapverdy. Těm hodně záleží na službách. Pak jsou tady další země, nemusím je uvádět. Třeba Seychely, ty by také chtěly služby. Teď se dostáváme, abych tak řekla, k otázkám, které se týkají podrobnějšího prvku, a totiž cukru. Neřekla bych, že jsme schopni nějakým způsobem, nebo že zde musíme mít nějaké prognózy. Ovšem Clinton vždycky hovořil, že chtěl ekonomy pouze s jednou jaksi rukou, protože vždycky, když mu přednášeli nějaké výhledy, tak mu ekonomové řekli na jedné straně a na druhé straně, z jedné strany, z druhé strany a tak dále. Čili ano, pokud jde o ceny cukru, tak tam na jedné straně. Ano, je pravda, že jsou obrovské nízké, vysoké, nedovážíme ze zemí AKT, protože bychom nenabízeli dobrý přístup na trhy. Všem občas v podstatě mají možnost vyvážet cukr za vyšší ceny do Indie, kde je obrovský hlad po cukru. Čili ty obrovské preferenční nebo ty preferenční tarify v podstatě pro ně nemají tak zajímavou hodnotu jako vývoz do Indie, kde získají vyšší cenu. Další věc, u cukru mm, to není u těch nejchučích semi LDC, bez ohledu na to, jaký režim tam vládne, tak v podstatě ten cukr tam je většinou pokrytý v tomto režimu. Jediný problém by mohl být v Jižní Africe, tam je to nesmírně specifická situace, ovšem jde o politickou volbu. My jsme předložili nabídku, která je podle mého názoru velice štědrá i v tomto ohledu, když se podíváme na obsah, nebo teda produkty s vysokým obsahem cukru, tuto dohodu, kterou jsme předložili. Jižní Afrika opravdu by měla upřímně se podívat na problematiku cukru podle mého názoru. Regiony že bychom se měli podívat na region, ne na pouze na rozvoj nebo úroveň rozvoje. To je to, co děláme a proto já jsem vždycky nenáviděla takové ty obecné přístupy k dohodám EPA, proto jsem ráda, že jste ochotní podívat se na samotné regiony. Každý region má své, svá specifika. No EPA samozřejmě, ovšem to je mm, nesmírně mm, komplik, kom, mm, dohoda, která se týká velice komplexní záležitosti. Pokud jde o regulace přístupu na trh, jaký dopad to bude mít a tak dále. Pokud tyto země Prostě žádný dopad tam nebude, pokud to země, pokud to bude pouze nějaké gesto. To není na mě, ty výsledky. Pokud jsou zde různé, různá možnost volby, tak můžete zhodnotit dopad. Ovšem jsou zde i právní záležitosti, správní záležitosti, jde o implementaci zákonů, Můžeme se zabývat i důsledky, ovšem vždycky bylo řečeno, že je to je pouze dočasné opatření, jakýsi můstek. A já to, co jsem si vyslechla od ministru, mm, mě pozitivně naladilo. Prostě v Africe to očekávali. Mě nebudu říkat konkrétně, kdo z nich ovšem po, poděkovali mi dokonce, protože potřebovali získat veřejné mínění. Většina těchto dočasných dohod byla uzavřena v roce 2007, 7 let pro ratifikaci dohod. To si myslím, že představuje spoustu času na promyšlenou, zda chcete pokračovat nebo nepokračovat, jste si vědomí všech možných následků, důsledků tohoto procesu. Já to nechci banalizovat, to samozřejmě to rozhodně ne, ovšem měli bychom to zasadit do správného kontextu. A ten je následující. Ano, regionální dohody chtějí mít k dispozici, ale ne všichni v rámci daného regionu jsou schopni pokračovat stejnou rychlostí. Pro mě je problém prostě k tomu došlo v roce 2007 a nějak se to blíží k, ke zdárnému konci. Jaká bude role Evropského parlamentu? tak to já si nejsem ta nejvhodnější osoba, abych odpověděla. Prostě je to Lisabon, Lisabon a základ je Lisabon, nemůže to být nic jiného než Lisabon. To znamená, že parlament bude zastoupen, bude přítomen a já jsem ráda, protože pro mou práci já tam opravdu mám mnoho kontaktů, to, jaké jsou vaše vztahy k, ke GPA a tak dále, čili mm, tam vidím mnoho, mnoho pozitivních příspěvků ze strany parlamentu. Kareforum. Celkově úžasná situace. Země s omezenou kapacitou ovšem snaží se realizovat velké země v této oblasti. Všechny už implementují dohody. Nevidím tam veliký problém. Výbor pro obchod a rozvoj už proběhl tato schůzka, ředitel mě informoval Dále jsme měli misi na Haiti. Dále je to mise, eh, která mm, se věnuje podvýboru pro cla to je velice důležité pro realizaci, protože tam se můžeme podívat přesně na jednotlivé prvky, jak to vypadá, kdo se tomu věnuje, všechny etapy a všechny ty, řekněme, drobné detaily, řekněme, přizpůsobení se nové nomenklatuře a tak dále. To všechno na těch jednotlivých etapách můžeme sledovat. Čili já jsem nesmírně ráda, že se jim daří realizace, implementace. Samozřejmě, že je tam je několik nesouhlasných hlasu všem v těch klíčových institucích nám všichni, eh, všichni vidí a tvrdí, že to funguje. Kulturní záležitosti. Budeme-li hovořit pouze o jednom prvku s Karibikem, například víza pro mm, zábavné odvětví, to je jeden z problémů, které jsme měli se Spojenými státy. My se snažíme individuálně mm, s ním jednat i kolektivně podstatě to znamená, že mnoho zemí to podepsalo, protože to usnadní výzovou povinnost pro jejich pro zábavný průmysl. To je nesmírně populární, mm, zpěváci například, cestování těchto lidí. A my jsme upovědomili členské státy o nedostacích v tomto ohledu, budeme pokračovat, budeme na ně tlačit, protože toto chceme aby opravdu bylo implementováno mm, ke spokojenosti našich karibských partnerů. Pokud je o zdroje, a to je další dotaz, kterému se budu nyní věnovat. Nedostatek zdrojů, nedostatek finančních prostředků, to ne. To bych řekla, že není pravda. Upřímně řečeno, máme připravené fondy pro všechny možné projekty. Problém ovšem je, že zatím A nyní ne, tak řekla bych to jinak. Začali velice pozdě s předkládáním návrhu. My už jsme měli několik návrhů v letošním roce a my bych řekla, že ty závazky z naší strany jsou na docela dobré úrovni. Neustále slycháme ty stížnosti, nemáme fondy, nemáme fondy a tak dále. Samozřejmě, já to chápu. Ovšem chtěla bych vám si to, že DG DEVKO chce uplatňovat, využívat finanční prostředky včas na té kvalitní projekty. Kvalitní projekty nám nechybí, trošku nám spíše chybělo té struktury. Ovšem dohody EPA nejsou jednoduché. Nezapomínejme na to, že touto země s omezenými kapacitami v daném regionu je většinou nějaká jedna veliká země, která není moc um, um, řekněme, oblíbená. Ovšem chceme, aby to byly prostě regiony. No, My prostě nechceme, aby Evropská komise byla tím, kdo zde prostě bude rozdělovat všechny ty prostředky a tak dále. To je obtížné, protože ti lidé se setkávají na ministerské úrovni, to prostě není možné. Neříkejme, že jsou to země neschopné, dělají, co, co, co mohou a já jsem opravdu mm, hrdá na to, že jsou schopni um, alespoň některé lhůty ohledně vynakládání finančních prostředků plnit. Průžná jednání, lhůty, to je další dotaz. Často se o tom hovoří v této souvislosti. Ano, uh, flexibilita, termín, lhuty. Já se nechci omlouvat. Opravdu nemám ráda nějaké omluvné projevy. Ukažte mi nějakou dohodu nebo návrh, který ukazuje více pružnosti či flexibility, pokud je o omezení v oblasti obchodu, Ehm, které je podmíněno konzultační procesy. Asi si dovedete představit, jaké konzultace probíhají s těmito zeměmi. To znamená k dispozici nová opatření, jakmile vznikne potřeba pro eh, tato opatření. Zde je asymetrický režim. Jednak je to zjednodušení a zjednodušení podmínek původu nebo pravidel původu v podstatě máme takzvané té randevu eh, mm, doložky, intelektuální, duševní vlastnictví, veřejné zakázky a tak dále. To je zásadní proti země, ovšem pokud to nejste schopni eh, uplatňovat, tak můžete využít tu doložku randevu. Samozřejmě, že mohla bych hovořit o detailech těchto jednání. Ovšem prostě chci zúraznit, že flexibility je tam dost. Musíme se odklonit od toho statutu po, nebo nestatečného rozvoje mm, těchto zemí. Mnoho zemí už získalo tento nový statut. Vidíme na jednání, který se zúčastnila, že prostě chtějí pokračovat jako plnohodnotné dospělé země a ne prosit o nějakou mužnu. Hmm já jsem nebyla moc organizovaná v těch mých odpovědích. Snad jsem odpověděla na většinu dotazů. Budete-li mít nějaké další připomínky či potřebu objasnění, jsem k dispozici. Děkujeme, říká pan předseda. Já jsem vám umožnil skutečně dlouhý projev. Bylo to pro nás velice informačně bohaté vystoupení. Myslím si, že po vašem příspěvku vidíme jasně, jaký pokrok byl dosažen v těchto jednáních a i problematiku těchto jednání. Děkujeme. A nyní říká pan předseda, je to bod 13a. 13a, a to je krátká informace o pobytu naší delegace v Kanadě na začátku listopadu. Je to zpráva, kterou nám přednese kterou vám předložíme v prsté době. Rád bych řekla, že nás bylo sedm. Já jsem předsedou delegace a i předseda meziparlamentní delegace, pan Bradborn, eh, byl přítomen. Delegace to byla velice dobře načasovaná, došlo k pokroku CETA dohod, byla to úspěšná delegace skutečně. I z politického hlediska jsme se setkali s klíčovými představiteli kanadské federální i provinčních vlád. I s federálním, i ze zástupci federálního parlamentu v Otavě. Jsme se setkali s ministrem pro mezinárodní obchod, s hlavním vyjednavačem pro dohodu SITA za Kanadu a i stálým výborem pro mezinárodní obchod eh, Kanady. Politická, politický nějaký význam samozřejmě je jasný, oni jsou nesmírně pozitivně naladění, mají politickou většinu, která by umožnila dokončení těchto dohod. V Torontu jsme se krom mimo jiných lidí sešli s ontářským ministerstvem pro inovace a ekonomický rozvoj a s hlavním vyjednavačem dohod CITA pro Ontário. Jistě víte, že ta provinční vláda um, jelikož Kanadská federace má velice decentralizovanou, nebo tak je to na úrovni provincií, kde probíhají jednání. V Otavě, v Torontu jsme měli mnoho jiných zajímavých setkání s business organizacemi, odbory, nevládními organizacemi, farmaceutickým odvětvím, zemědělstvím. Tam to už bylo pro nás takové diversifikovanější Ovšem, samozřejmě, že tam byla jednak i podpora těchto dohod, ale ze strany těchto organizací jsme si vyslechli i mnoho výtek a námítek. Dále to byly ropné písky, kontroverzní záležitost, jak víte, v Albertě, především s místní vládou jsme o tom jednali. A rovněž jsme se sešli se zástupci domorodého obyvatelstva. Pokud jde o nějaký, nějaké návštěvy na místě, Da, tak jsme navštívili továrnu na výrobu smartphonu BlackBerry. A myslím si, že tato návštěva zvýšila naše povědomí o různých stanovisích, perspektivách kanadské strany s ohledem na dohody SITA. A myslím si, že tato návštěva prohloubila naše vzájemné pochopení pokroku v, těchto oblast, v této oblasti a i potíži, které to představuje. Co nejdříve vám předložím písemnou zprávu a nyní uh, otvírám kolo otázek a odpovědí. Pan Šťastný je naším zpravodajem pro vztahy s Kanadou. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mohu jen souhlasit a mohu potvrdit ten dlouhý seznam, který jste právě vyjmenoval. Seznam všech těch setkání. Bylo to opravdu intenzivní, velice rozmanité, setkali jsme se s nejrůznějšími zúčastněnými stranami. Myslím, že kromě kanadského premiéra jsme se sešli se všemi, s kým jsme se sejít chtěli nebo potřebovali. Opravdu to bylo velmi prospěšné. Občas toho bylo až příliš, zvlášť v Otavě. Naštěstí jsme měli poslední den, který byl tak trošku zajímavější, spíš v terénu. Byli jsme u, u společnosti Research in Motion, která vyrábí telefony BlackBerry. Mluvili jsme s vedoucími pracovníky, se zaměstnanci o tom, co dělají, Několik dní předtím kanadský premiér nazval tento podnik eh, královským klenotem, korunním klenotem kanadského průmyslu. Já jenom doufám, že nám to pomůže přispět k celkovému pokroku, protože, jak víte, někteří z vás, nebo já jsem tam možná byl sám, i v oblasti zemědělství jsme se měli sejít s našimi protějšky v kanadském parlamentu já sice nejsem členem zemědělského výboru, ale byl jsem tam jenom jako návštěvník, ale byl jsem tam. Bylo to opravdu prospěšné a rád bych poděkoval všem těm, kdo se zapojili do přípravy této důležité cesty. Jak jsem říkal, občas to bylo intenzivní, ale celkově to naplnilo veškeré očekávání, možná i předčilo. Takže vám všem děkuji a to je vše, co bych k tomu chtěl říct. A počkám si na tu závěrečnou zprávu. Děkuji. A ještě bych vám řekl, že pokud je o velikost delegace, měli jsme dvě velice osobní návštěvy. Byli jsme v Holofernu, tam náš kolega Petr Šťastný zažil určité hvězdné okamžiky, taková katedrála ledního hokeje. dokážu si představit, že pro ně to bylo vysoce emocionální i pro členy výboru. A také jsme měli, také jsem měla příležitost vystoupit s přednáškou na jedné vysoké škole v Otavě ve výzkumném centru pro záležitosti EU. To bylo také velice důležité i pro mě jako akademika. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda ještě jednou pochválila sekretariát našeho výboru a poděkovala mu za skvělý program a za skvělé sestavení různých partnerů, se kterými jsme se setkávali a hovořili. Získali jsme opravdu komplexní obrázek, seznámili jsme se s veškerými různými aspekty, které se týkají dohody světa v Kanadě. Myslím si, že to bylo opravdu velice smysluplné a bylo velice dobré, že jsme se dvakrát setkali s hlavním vyjednávačem kanadské strany, který nám dal velice dobrý přehled veškerých bodů z kanadského pohledu a bylo také dobré, že jsme se setkali s ministrem a je, jasně se ukázalo, jak jaký význam přikládají Kanaděné této dohodě o volném obchodu. Chci říci, že na podnět pana zpravodaje jsme měli nejenom všude otevřené dveře, ale také otevřená srdce a to není, nemusí, nesmím podceňovat. Já bych chtěla tady podotknout, že Petr Šťastný v Kanadě byl hrdinou a že i nadále hrdinou je a že to jistě v rámci vyjednávání mezi EU a Kanadou přispěje k evropské pozici a okoření jí zvláštním způsobem. A ještě, pane předsedo, několik věcí, několik záležitostí, které jsme tam potkali, i když víme, že to nesouvisí s dohodou o velném obchodu. Přesto jsme v rámci našich rozhovorů se těmto tématům věnovali. Je to jednak otázka von den, ähm, von den Robben. Sílbendu tedy otázka tuleňů a také otázka ropných písků. Eh, kanadská, tedy promiňte, vláda, regionální vláda Alberta nám dala velice eh, obšírné informace o tomto tématu a proto bych ráda se tomu stručně věnovala. Dobře víte, že minulý pátek eh, se konala schůze výboru v, v rámci postupu komitologie a oni nedospěli k žádnému rozhodnutí v otázce ropných písků a jejich hodnocení v rámci směrnice, která je k dispozici. A dále jedna z dalších rad ministrů pro životní prostředí se má této otázce rovněž věnovat. Já bych zde nechtěla to nějak z ekologického hlediska komentovat, ale chtěla bych říct, že ze hlediska obchodu bych chtěla poukázat na to, že my jako výbor pro obchod bychom se na to měli opravdu velice pozorně zaměřit. A zaměřit se zejména na otázku, do jaké míry další komplikace by mohly vést například i k problémům v rámci VTO, když my jakožto parlament v rámci dohody o volném obchodu ustavíme jiná pravidla. A je to něco, co Kanaděná velice kritizovali a některé členské země rovněž. A komise i nadále neprovedla posouzení dopadu, takže je třeba, jaké důsledky a dopady by to mohlo mít z hlediska obchodní politiky. A proto bylo velice důležité a dobré, že v rámci našeho programu v Otavě jsme si vyslechli prezentaci vlády Alberty, protože toto téma je něco, co prostě neustále bude na stole a vždy se to bude týkat i obchodně politických témat. Takže to byl z mé strany můj poukaz na to, abychom zvážili dopady v rámci VTO a i to, eh, jak bude vypadat posouzení dopadu, jak bude přijato kanadskou stranou. Ale chci ještě říci na závěr, že to byla opravdu velice plodná návštěva v Kanadě. Děkuji. Thank you, I think... Děkuji. Já myslím, že Sekretariát jistě ocenil, že jste říkala, že to byla opravdu výjimečně dobře zorganizovaná návštěva. Byli tam s námi členové sekretariátu. I naši protěžci v Otavě se hodně snažili. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit ke slovům díků, které zde byly vyjádřeny na stranu sekretariátu. Musím říct, že je to běžná praxe, že takovéto návštěvy jsou dobře připraveny a že se sekretariát snaží nám vybrat co největší možnou šíři partnerů pro vyjednávání, abychom se opravdu seznámili s veškerými možnými různými aspekty projednávaných témat. Dvě poznámky ještě dodatečně k tomu, Eh, co zde dosud padlo. Je třeba, abychom zde na výboru jasně řekli, ještě jednou jasně řekli, že většina našich partnerů v Kanadě, se kterými jsme hovořili, vítá dohodu. V tomto smyslu se i vyjádřili. A pouze málo z nich se zabývají otázkami zaměstnanecké politiky ekologické politiky a tak dále a mají obavy v této věci. Obavy, k čemu by možná dohoda vedla. Musím říct, že jsme vedli eh, různé rozhovory i s poslanci, zejména z provincie Quebec a jenom někteří, jak si naznačovali, že možná mimo tu politickou úroveň Eh, obyvatelstvo nebo jeho část pravděpodobně zastává i jiné názory, takže to bychom také měli vzít v potaz. A další věc navazuji na paní Kochmerin. To byla velice důležitá připomínka z její strany, totiž jedná se o tu legální problematiku. Pokud v jednotlivých členských zemích máme postupy, a týká se to tady té problematiky ropných písků. A pok- tady je opravdu možno, že by tady mohlo, mohlo být jaksi přímé propojení s citou. Pokud tady máme různou legislativu v jednotlivých členských zemích, tak to může ovlivnit pozici Evropské unie. A se by bylo dobré, abychom se obrátili na naší právní službu a zeptali se, jaké dopady to může mít na postoj pro citu, když například Německo, Francie a další země budou mít jinou pozici v této otázce ve své národní legislativě. Děkuji. Finally Daniel Kaspari. A jako poslední Daniel Kaspari za ELS. Vážení kolegové, já jsem se k tomuto tématu vyjádřit v podstatě nechtěl, ale když se tady dvakrát zmínilo téma ropných písků a také téma Rackings, tak bych chtěl k tomu dát dvě poznámky. A opravdu to ve mně vyvolává velké obavy, tato věc. Co vlastně děláme? Z ničeho nic. Eh, převracíme na hlavu veškerá pravidla, která platí v obchodním světě. Nikdy se nezabýváme otázkou, jakým způsobem se vyrábí nějaký produkt, nějaký výrobek. Samozřejmě třeba tam zohledit určité dátmové podmínky, ale my tady nyní opravdu analyzujeme jeden konkrétní výrobek a když se podívám na to, co připravuje Evropská obise v otázce směrnice o kvalitě paliv, tak musím říct, že tam mám velké obavy, do jaké míry je to vlastně v souladu s obchodní politikou. Co tam vlastně komise dělá v rámci této směrnice? Oni se snaží vlastně proskoumávat celkové emise CO2 určitého typu paliva nebo různých typů paliv, to je jistě smysluplné a z hlediska obchodní politiky to smysluplné není. A rozhodně to není ledova, legální. A musím říct celá otevřeně, že právě v otázce Kanady to ve mně vyvolává veliké obavy, pokud budeme mít takovouto směrnici o kvalitě paliv a pomocí této směrnice vyloučíme velkou část kanadských zdrojů. Momentálně to žádnou roli nehraje, protože nemáme téměř žádné energetické import nebo importy energetických produktů z Kanady do EU, ale stejně si myslím, že bychom se této otázce měli věnovat, protože tady máme stále dilema. Na jedné straně máme v různých oblastech eh, představy o kvalitě a standardech, ale na druhé straně to prostě z otáz eh, z pohledu obchodního práva možné není. A právě právě v případě Kanady to ve mně vyvolává veliké obavy. Ještě jednou opakuji, je to otázka těch rovných písků a paliv, které se pak z nich vyrábějí protože mm, tam by mohlo dojít samozřejmě, já si tedy myslím, že ta emise, ty emise CO2 u nich nejsou o tolik horší, jako například u rop, ropy z Ruska. Ale také, také v tomto směru, jak si na Rusko se neobracíme. Uh, Janik Žadu? Janik Žadu. No, asi v této oblasti, pokud je o rapnepísky, tam asi neuděláme nějaký veliký pokrok, ovšem pan Starty, ano, zpráva, to je, to je jedna věc, kterou bychom mohli rovněž zmínit, netarifní eh, bariéry politicky, to je sice odůvodnitelné, ovšem v podstatě, jak si budou muset i z toho obchodního hlediska najít jakési opodstatnění. Například pan Sterdy hovoří o, o GMO a v podstatě by mohl v stejným způsobem postupovat a popsat i situaci u ropných písků. Ano, asi to není ta nejdůležitější překážka, pokud, o které hovoříme, která by mohla být začleněna do těchto obchodních eh, dohod, obchodních otázek. Možná bychom ji mohli tímto transverzálním způsobem začlenit do všech našich jednání. Ano, je to iniciativa, kterou bychom mohli přednést dál. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové, tím končím dnešní jednání a další naše setkání proběhne 20. Pokud je o bodu různé z mé strany nic, čili sejdeme se 20. prosince v 9.00 přesně.